Vážení kolegové, ráda bych začala. Prosím, dámy, posaďte se. Chtěla bych začít eh, informací o rozhodnutí eh, ze schůze koordinátorů z včerejšího večera, pokud je o přidělení stanovisek a zpráv. Eh, koordinátoři rozhodli, že navrhnou stanoviska k těmto zprávám. Evropský semestr pro koordinaci evropské eh, politiky, hospodářské politiky, to dostává ALDE, strategická zpráva o agendě pro nové schopnosti a nová pracovní místa, eh, socialisté a demokraté, ehm, Účinná eh, Evropa z hlediska zdrojů, také SD, dále výzvy eh, spojené s rámcem pro výzkum a inovace, to má EPP a vnější studie. Koordinátoři se rozhodli, že budou dvě. Jednu navrhuje skupina ALDE eh, s studie o eh, bariérách pro financování a dále zelení navrhují infrastruktury eh, pro obnovitelné energie. A a dále eh, zprávy z vlastní iniciativy. Teď, když se uvolňuje pro ně prostor, neboť budeme hlasovat o několika zprávách v Dubnu a Koordinátoři začali diskutovat o budoucích zprávách z vlastní iniciativy. Je tady potvrzení předchozí dohody, že zelení budou mít možnost navrhnout téma eh, do nového prostoru, uvolněného prostoru eh, pro tento zprávu a dále jsme se rozhodli, že budeme pokračovat v úvahách o návrhu, který předkládají zelení, o příspěvku regionální politiky ke strategii EU pro Středomoří. Dohodli jsme se také, že koordinátoři budou informovat eh, sekretariát o možných tématech pro další zprávy z vlastní iniciativy. Dále proběhlo první výměna názorů pro Eh, organizování dnů otevřených dveří. Dohodli jsme se na formátu zahajovací ceremonie a o úloze EP a konkrétně výboru REGI pro letošní dny otevřených dveří. Také jsme se dohodli ve skupině koordinátorů, že zmocníme předsedkyni, aby dále jednala s s výborem regionu a Evropskou komisí o tom, jakou úlohu v tom bude sehrávat EP. Vážení přátelé, prosím, vy, kteří máte nějaký, nějaké téma k projednání, prosím, stižte se, prosím, paní eh, v růžovém svetru. A tímto bych ráda uzavřela první bod, což jsou informace o rozhodnutích koordinátorů. A ráda bych pokročila k prvnímu bodu na našem programu. Jistě si vzpomínáte, že jsme prohodili body 10 a 11 vzhledem k žádosti paní Balcány, která přijde trošku později. Začneme tedy návrhem stanoviska, které jsem připravila já a které se týká přeskumu evropského nařízení o evropském systému účtu, pravděpodobně eh, ESA 95. A tady bych vás ráda informovala, že nařízení je přeskoumáváno proto, že se změnila situace eh, hospodářské prostředí, ve kterém eh, musíme lépe porozumět programům do budoucna, odůvodňuje určitou úpravu účetních systémů, proto e, probíhá tento přeskum, který připravila Evropská komise. Týká se to několika aspektů. Tento návrh e, e, hovoří o metodologii společných standardů a společných definicí a také se týká účetních pravidel. Šlo o to žádat e, o větší pokrok v regionálních účtech a to také navrhujeme v pozměňovacích návrzích, které předkládáme. Žádáme o poskytování dalších údajů, které by zahrnovala také informace o veřejných výdajích na regionální úrovni. Pozměňovací návrh, který navrhujeme, je v soupovahu technický, ale eh, má velkou důležitost, protože bude znamenat další pokrok v této oblasti. Máme situaci, kdy členské státy vlastně odmítají takové poskytování údajů na úrovni NUC. Eh, neboť to vyžaduje hodně zdrojů, které nejsou vždy k dispozici členským státům. Čili naším úkolem je nejen eh, toto věc projednat v našem eh, výboru a projednat to s komisí, ale dohlednout také na to, aby výbor ECON, který je příslušný ze strany parlamentu, aby tento návrh vzal za svůj. Já doufám, že se zúčastníte další diskuse o tomto nařízení, neboť si všichni uvědomujeme, jak velice důležité je, co tady bude rozhodnuto zde ve výboru Regi. Nevím, zda stínoví zpravodajové jsou zde. Ano, prosím, Darek. Máte slovo. Děkuji. Já si beru slovo jenom stručně. Jedná se o dost odborné téma jak vyplynulo z vašeho úvahu, je to evropský eh, systém účtování ESA, jak jste řekla. Je to důležitý nástroj. Já jsem se chtěl zeptat, jak vlastně jej zdokonalit pro budoucnost. Vy jste přišla s pozitivními návrhy a já jsem se přihlásil kvůli doporučení o tom, že ty údaje vlastně neobsahují veřejné výdaje na úrovni NUC 2. To je pro nás důležité téma, protože veřejné výdaje jsou eh, důležitou součástí řady regionálních ekonomik, včetně Walesu, odkud také já pocházím. Velký podíl HDP pochází právě eh, z oblasti výdajů eh, veřejného sektoru a protože nás čekají škrty, máme obavy, že v budoucnu v regionech těch veřejných výdajů bude méně a je potřeba o nich přesněji účtovat. Já chci tedy se k tomu přihlásit, že je to pro nás důležité téma. Veřejné výdaje třeba měřit a pak, když budou poskytnuty údaje, které to umožní, tak to bude určitě zlepšení. Děkuji. François Lafonzi, nevím, jestli se také hlásíte o slovo. Či? Ano, já jsem hledal své poznámky, omlouvám se. Já jsem chtěl říci, že tato zpráva nám vyhovuje. Jsou tam některé velmi odborné aspekty, uvidíme případně nějaké pozměňovací návrhy, ale to, co navrhujete, to má, to má souhlas naší skupiny. Děkuji. Děkuji. Nikdo další se o slovo nehlásí. Já se chci vyjádřit eh, k veřejnému dluhu na regionální úrovni. Ti z vás, kteří sledují debatu o veřejném dluhu, slýcháme, že v řadě členských států se hodně mluví o tom, že narůstá veřejný dluh na lokální a regionální úrovni. A někdy je to spatřováno jako eh, negativum, že je to dokladem nezodpovědného chování místních a regionálních orgánů. Je tomu ale naopak. Vzhledem k decentralizaci státu v poslední době v Evropě jste si asi povšimli, že dochází k velkému nárůstu kompetencí, co se týče veřejných investic na lokální a regionální úrovni. To samozřejmě znamená, že tyto investice jsou teď doplňovány. Asi 65 veřejných výdajů v Evropě se teď uplatňují na lokální a regionální úrovni. Takže to je vlastně přirozený postup. To, co se dělo na celostátní, centrální úrovni, teď jde dolů na lokální a regionální úroveň. Schodek ve veřejných investicích, proto vzniká dole. Je tedy naší zodpovědností také poukázat na příčiny tohoto jevu a nejenom se věnovat té interpretaci e, tohoto jevu jako negativního e, aspektu e, nedostatku zodpovědnosti na místní a regionální úrovni. Jestli se k tomu tedy nikdo další nechce vyjádřit, navrhuji lhůtu pro pozměňovací návrhy 20, 24.3. v poledne což je pří, eh, další čtvrtek v poledne. Tím tedy uzavírám bod 11 našeho pořadu jednání a eh, Přejdeme k bodu Láslo Suliana a to je stanovisko parlamentu k návrhu z roku 2012, návrhu rozpočtu. Já doufám, že Mes Balcány eh, v mezidobí přijde a uslyšíme také její příspěvek. A jinak, Láslo, můžeme začít s vaší prezentací. Köszönöm, elnök asszony. E, valójában elég e, furcsa a helyzet, hiszen ennek a napirendi pontnak a lényege a raportőrrel való konzultáció. Co se týče tohoto bodu dnešního pořádu jednání, tady si myslím, že je opravdu nejdůležitější ta konzultace se spravodajkou. Uh, No, nicméně si ale přesto můžeme říct něco k některým z těch zásadních prvků této zprávy. Protože tedy samozřejmě jde o zprávu, která je velmi složitá. To znamená, práce paní zpravodajky byla opravdu velmi složitá. Existují velké rozdíly mezi Evropskou radou a Evropským parlamentem. V Evropské radě jde v podstatě o to, že se členské státy v Evropské radě neustále snaží více a více prosazovat své národní stanovisko. Evropská rada nám poskytuje nějaké údaje, nicméně dochází k tomu, že spousta členských států hned bezprostředně řekne, že nemůže určité úrovně dosáhnout. Nicméně tady jde o regulaci jasných práv Evropské komise a v podstatě dochází k tomu, že ta současná jednání občas postrádají smysl. Ta situace je velmi složitá. Ve chvíli samozřejmě, kdy se vypracovává rozpočet, tak všichni víme, že jde o velmi složitý postup. Je to těžké odpovědět na zájmy všech. My na místní a regionální úrovni máme také své zájmy. Každý má své specifické zájmy. Ale toto nejsou samozřejmě jediné zájmy. Je třeba zohledňovat i zájmy dalších výborů. Je třeba také zohledňovat názory občanů, je třeba zohledňovat politiku soudržnosti a její výhody. To jsou všechno ty, ta témata, která se našich občanů jako takových týkají. My jsme si jistí, že nepouze politika soudržnosti bude jaksi tím nejdůležitějším tématem. Musíme se také zabývat rozvojem a hlavně rozvojem na regionální úrovni a to v celé Evropské unii. Musíme být tudíž velmi opatrní je třeba opravdu zohlednit to nebo dát si pozor na to, aby všechny rozpočty eh, zohledňovaly politiku soudržnosti, aby se eh, z politiky soudržnosti nestal takový ten, taková ta oběť eh, současných úsporných balíčků. A proto je to téma, které musí být opravdu velmi zdůrazňováno. Já osobně zastávám tento názor, ale myslím si, že i celý tento výbor si je jistý, že právě politika soudržnosti a výdaje na ní mohou být součástí toho řešení, eh, mohou přispět k tomu, aby ta krize byla vyřešena. Nejde přeci o to, abychom pouze vydávali peníze našich občanů na něco, co nemá dostatečný smysl. My tady musíme opravdu zdůraznit eh, určité prvky, které se možná netýkají právě pouze zpravodajky této, eh, tohoto dokumentu. Jde hlavně o to samotné provádění. Ve chvíli, kdy vyjednáváme s radou, tak jsme ve velmi složité situaci. Rada každý rok říká, nám, říká nám, že my tedy máme určité eh, kompetence týkající se rozpočtu. My jsme těmi posledními, kdo o tom rozhoduje, ale samotné členské státy nebo regiony nemají dostatečné eh, absorpční kapacity, eh, protože tady máme spoustu fondů, které nakonec nebyly vůbec vyčerpány. A právě toto jsou ty věci, které je třeba vyřešit. já bych byl opravdu velmi rád, kdyby se nám podařilo nepřijmout omezenější eh, rozpočty. Já si myslím, že tady eh, to nejdůležitější bude právě navýšit tuto absorpční kapacitu a to je právě tím naším hlavním úkolem postarat se o to, aby absorpční kapacita byla vyšší a aby ty stanovené cíly v členských státech byly dosaženy. A proto si myslím, že v budoucnosti budeme mít lepší možnosti, protože dochází k tomu, že stále více a více programů eh, se provádí a poptávka po takovýchto programech neustále stoupá ze strany členských států a proto my se musíme postarat o to, aby členské státy byly dále motivovány k tomu, aby jejich investice byly daleko cílenější, aby jejich absorpční kapacita byla vyšší. Tudíž bychom se možná mohli zamýšlet nad tím, že bychom mohli vydat třeba eh, nějaké prohlášení, v němž bychom řekli, jak si právě představujeme řešení těch současných eh, pro- problémů. V minulém roce jsme se nacházeli v takové situaci, ve které jsme mohli podpořit návrh Evropské komise a šlo v podstatě o to eh, bránit návrh komise eh, v porovnání nebo v protikladu s tím návrhem eh, Evropské rady. A ve chvíli, kdy ta první verze toho plánu bude již hotová, tak já bych byl rád, aby se vytvořil takový v podstatě jasný přehled toho, co jsme se naučili v minulém roce, protože právě díky tomu, co jsme se naučili v minulém roce, můžeme lépe naplánovat tu současnou strategii. Já si myslím, že paní zpravodajka měla velmi, velmi dobrou vůli při vypracování, vypracovávání své zprávy. Možná, že víte, že rozpočtový výbor akceptoval nové směry nebo nové pokyny, které mají co se novým rozpočtem. A když se na tyto pokyny podíváte, tak si uvědomíte, že tady v podstatě neexistují žádné přímé vazby na regionální politiku. A to je důkazem toho, že rozpočtový výbor a zpravodaj podstatě trošičku pozapomněli na to zapracovat zde tento bod nebo tyto vazby s regionální politikou. Ale samozřejmě víme, že v tuto chvíli se zabýváme pouze takovými těmi obecnými eh, předpoklady a podmínkami. Já jsem předložil nebo předložím eh, pozměňovací návrh, nicméně souhlasím tím přístupem zpravodaje, to znamená, začíná se těmi obecnými, tím obecným eh, rámcem, který bude poté dopracován nebo rozpracován na základě konzultace s příslušnými výbory. A potom si myslím, že bude velmi důležité si právě eh, podebatovat nebo promluvit eh, se spravodajem a poté vypracovat naše vlastní stanovisko. Já si myslím, že v této rané fázi v březnu, v tuto chvíli, je na nás, abychom zdůraznili, že nás zajímá regionální politika, která také bude mít účinnou podporu rozpočtu. A co toto všechno znamená, o tom samozřejmě můžeme hovořit poté, co si promluvíme s panem zpravodajem. Hovořil jsem o tom, že Evropská rada eh, řekněme, není dost aktivní, je spíše taková zdrženlivá spíše eh, Evropská komise se chová podobným e, způsobem a podle těch e, údajů, které máme v tuto chvíli, tak tady se hovoří hlavně o kapitole 5, nominální růst 1%, to je něco, co je pro Evropskou komisi představitelné. Když se podíváme do frakcí, tak tady to znamená v podstatě snížení v těch reálných číslech. Toto se samozřejmě nebude týkat regionální politiky, protože pátá kapitola se týká právě administrativních výdajů. Nicméně vidíme, co se děje v souvislosti s úspornými opatřeními a vidíme, že i evropský rozpočet se snaží dosáhnout určitých úspor. To znamená, když jde o mzdy nebo administrativní výdaje, tak tady si myslím, že nejde o kompetence našeho výboru. A já si myslím, že my jsme s členskými státy na stejné lodi, to znamená, že musíme zohledňovat naše společné zájmy já bych byl opravdu velmi rád, kdyby náš výbor podporoval tu myšlenku toho, že každá politika musí mít jaksi minimální podporu, protože ve chvíli, kdyby eh, ta podpora klesla pod to přijatelné minimum, tak eh, by již nemohla v podstatě vůbec splnit eh, svůj smysl. Myslím si, že ve chvíli, kdyby té podpory bylo opravdu velmi málo, tak by mohly vznikat další problémy. Paní předsedkyně, já jsem velmi rád, že zpravodajka za rozpočtový výbor je už s námi a proto také nastal čas, abych já ukončil svůj projev, dal také slovo jí. Děkuji. Děkuji. Děkuji, Láslo. Já si chci jenom ujasnit jednu věc. Jestli tomu rozumím dobře, tak dnes výbor Regi musí rozhodnout, jestli vlastně dnes poskytneme návrh k tomu návrhu eh, usnesení, k tomu rozpočtu eh, a jestli tomu dobře rozumím, vy jste se o tom nezmínil, ale takhle jste to chtěl, že tady toto stanovisko my poskytneme. Ano, paní předsedající, já chci říci, že já budu k dispozici výboru. A výbor bude moci rozhodnout, jestli potřebujeme oficiální stanovisko, které ve výboru odhlasujeme, anebo ne. Proč stanovisko a nebo proč ne? Eh, pro stanovisko eh, hraje argument takový, že doposud jsme takové stanovisko nevydávali. A bylo by možné tedy zpravodajce poskytnout pomoci pro vyjednávání eh, během trialogu. Takže jestliže si to budete přát, já budu ochoten stanovisko připravit. Viděl jsem časový harmonogram, že tady v tomto výboru musím prezentovat do 12. dubna tuto studii a později bude možné podat pozměňovací návrhy, prodebatovat je a odhlasovat. Byl by to silný signál. A paní předsedající je v obraze, ale kvůli ostatním chci vysvětlit, že se nejedná o obecné stanovisko výboru REGI k rozpočtu. Je to speciální dokument pro přípravu trialogu. A takto vlastně to v tomto výboru bylo každoročně, to je jedna věc, to je zcela nepochybné, ale máme ještě otázku, jestli jsme ochotni a jestli máme zájem vypracovat ještě předběžný dokument, abychom pomohli zpravodajce při vyjednávání během trialogu, který, myslím, se bude konat v květnu. A potom další na podzim. Já se domnívám, že vzhledem k těm zmiňovaným problémům by asi bylo rozumné mít odhlasovaný dokument, ale samozřejmě je na tomto výboru a na koordinátorech. Já jako navrhovatel, já to s radostí tuto práci vykonám. Děkuji za to vysvětlení. Já k tomu chci pouze doplnit, že jsou i další výbory, které přicházejí s těmito stanovisky pokud vím, je to Libe, ITRE, INTA, NV eh, zaměstnanost, DV, rozpočet, eh, výbor pro kontrolu rozpočtu a AGRI. Takže to je další argument, který bych chtěla doplnit k vašim argumentům pro vypracování eh, tohoto stanoviska. Máme teď paní Balcany, takže teď se ptám na váš názor. Co byste nám k tomu chtěla říci? Dobrý den. Eh, dobrý den všem. Děkuji za tuto příležitost se s vámi setkat. Proč jsem přišla na toto zasedání? Doufám, že tento rozpočet bude pečlivě zpracován v rámci všech možných výborů. A to z toho důvodu, že loni bylo jasné, že s tím, jak vstoupí v platnost Lisabonská smlouva, eh, se proces rozpočtování zjednodušil, máme jednočtení a eh, další postup a ve skutečnosti ale ten postup je vlastně složitější a to vyplynulo zvláště loni. Jak eh, složité vlastně je navodit paritu mezi různými institucemi a mezi rozpočtovými orgány. A bude proto správné od samého počátku toho rozpočtového období, které je dlouhé, někdy zabere celý rok a které pokrývá veškeré parlamentní činnosti za celý rok, proto je správné, aby od začátku se výbory na této činnosti podílely protože se hodně podílejí na definování a identifikování priorit, priorit rozpočtu na rok 2012. To je i součástí strategie 2020 a to je zcela zásadní strategie, kterou, o kterou parlament projevuje veliký zájem. této strategii chceme, eh, chceme poukázat na hlavní body, které budou vyžadovat na ní naši pozornost. Je tam řada cílů, zvlášť v době po krizi bude náročné toto vše zapracovat. Proto jsem se také snažila vypracovat definice a identifikovat priority v rámci strategie 2020. Je to důležitá, je to náročná práce je důležité, aby specializované výbory přišly s technickými posudkami eh, know-how, protože ty mají nejhlubší funkční eh, pochopení tohoto úkolu v návaznosti na strategii 2020. Jak jsem řekla, ten rozpočet má finanční stránku z kvantitativního hlediska, strukturální fondy, fondy soudržnosti eh, se velice rozrostly v poměru ke zbytku rozpočtu a zároveň patří k těm oblastem politiky, které spolu utvářejí identitu Evropského společenství a celé Evropy. Je tam řada náročných a citlivých oblastí, zvlášť v oblasti plateb. Eh, loni byl prohlasován eh, nárůst plateb eh, s ohledem na nově vyvstalé potřeby. Některé programy, které se do té doby zpomalily, se letos a příští rok zase dostanou do tempa a pro nás je velice důležité v tomto výboru se podrobněji podívat na silný vztah mezi evropským rozpočtem a rozpočtovými rozhodnutími ve vnitrostátních eh, eh, úrovních. My jsme viděli evropský semestr a toto je prvním pokusem eh, považovat silnější ekonomickou zprávu za významný cíl. O tom také ve zprávě mluvím. To tam musíme připojit ekonomické programování se musí stát důležitým cílem v budoucnu v Evropské unii. A proto je potřeba jasněji a specifičtěji poukázat na synergie evropského rozpočtu a rozpočtu členských států. Proč? Protože na jedné straně už dochází eh, ke změnám v nařízení eh, ve prospěch větší komplementarity Eh, mezi inovativními nástroji a úsilím eh, Evropské investiční banky, ale musíme také porovnat eh, vnitrostátní programování a programování na úrovni EU. Je tady řada aspektů, které jsou viditelnější a měřitelnější. Jsou také problémy s realizací programu, které také má na starosti tento výbor. Proto rozpoč, rozpočet v rámci těch specializovaných výborů, stálých výborů, přinese eh, k pozornosti nové obecné předměty a témata. A bude potřeba se zaměřit na účinná řešení, která nám pomohou poskytnout přidanou hodnotu v postupu rozpočtování. A to by mělo být naším prvořadým cílem pro rozpočtování v budoucí době. Proto bychom odteď měli mít rozpočet jako předmět důležité debaty, jako důležité téma pro každý praktický výbor, tak abychom mohli lépe řešit priority, cíle a všechno, co má tento výbor na starosti, tak abychom si mohli lépe vybrat co se, mezi těmi eh, obvyklými politiky, politikami tak aby bylo jasné i jaká je e, pozice parlamentu k různým pozměňovacím návrhům. Děkuji, paní Balcany. Ráda bych teď e, zahájila diskusi. Máme tady telefon jako stínového zpravodaje za socialisty. Dereku, prosím. Ano, děkuji, paní e, předsedkyně. Já bych chtěl říci, že je velice dobře, že tady eh, v tomto výboru, případně v jiných výborech je vhodné eh, přijít, vyslechnout si názory. Já chci poděkovat zpravodaji za eh, toto přítomnost. A teď několik stručných bodů z mé strany. Asi Nebudete překvapeni, když řeknu, že si myslím, že politika soudržnosti je nejdůležitější součástí rozpočtu 2012 a ostatně jakéhokoliv rozpočtu, kterou diskutuje tento parlament. Já nemám vůbec žádnou pochybnost, že strukturální fondy, které jdou do regionu, jsou tou nejviditelnější částí EU a v některých částech rozhodně přinášejí větší popularitu EU, než by, jaká by byla bez toho. E, také je to eh, samozřejmě eh, dnešní situace, kdy v mnohých regionech eh, orgány krátí rozpočty, také na národní úrovni se krátí rozpočty a proto je vlastně tady tato regionální politika ze strany EU ještě důležitější pro místní občany, než byla dříve a můžeme také říci, že eh, původně tady byla určitá takové, takový pomalejší start, ale teď, teď to, se to zrychluje a eh, v současném programu již byly využity peníze ve větším procentu, než ze začátku z toho eh, takového pomalého startu to vyplývalo. Já chci ještě říci, že v roce 2012 by pro politiku soudržnosti měla být větší ehm, suma. Původní číslo bylo 14% a mm, to vypadá jako hodně, ale v roce 2012 bychom asi měli potřebovat více eh, pro výdaje strukturálních fondů. Mělo by tam být určité zrychlení a určitě bychom se na to měli soustředit. abychom měli jistotu, že eh, jednotlivé podrubriky budou náležitě financovány. A můžeme také říci, že eh, bychom měli také sledovat eh, u nás, ale také ve výboru pro kontrolu rozpočtu, jak jsou tyto sumy náležitě využívány v různých členských státech, kde bude opět zapotřebí věci dále zvýšit, jako to budeme diskutovat také v našem výboru. Pádle, je tady otázka, o které hovoří zpravodaj. Eh, zda tedy stanovisko či zpráva pro vyjednávání v trialogu. Já si myslím, že bychom měli mít zprávu. Eh, dělají to i některé jiné výbory, když jde o velmi důležité téma. A ve výboru Regi by přece bylo velmi vhodné mít zprávu k tomuto tématu v rozpočtu. Je to přece ta nejdůležitější část rozpočtu. Eh, prakticky 40 výdajů. Takže je to opravdu velmi důležité i pro regiony. Myslím, že je zcela vhodné a na místě, aby eh, náš eh, výbor měl zprávu, aby si pak rozpočtový výbor plně uvědomil, jak velice důležitá část toto je pro výbor regi a pro ostatní regiony v EU. Děkuji. Děkuji. Chce hovořit Riko? Ne, není to povinné, já se jen ptám. <coughs> Aivan lyhyesti muutama kommentti. Velmi krátce, jen pár připomínek. Já bych velmi ráda poděkovala paní zpravodajce za to, že na, za námi přišla. Děkuji za vaše velmi zajímavé vysvětlení. Já bych se rád eh, přidala k tomu, co řekl eh, můj kolega. Politika soudržnosti je opravdu tím nejdůležitějším dílem eh, našeho rozpočtu a proto potřebujeme, aby to byla politika, která bude mít dostatečné financování. Politika soudržnosti je součástí politiky, která je nejlépe vnímána a přijímána našimi občany. Je proto velmi důležité, aby tato politika byla stále zásadně podporována i v souvislosti se současnou hospodářskou krizí. Proto musíme tuto politiku podporovat i dále v roce 2012 musíme vyřešit i současné eh, problémy, které by mohly vést k tomu, že současné rozhodování bude mít negativní dopad na eh, politiku soudržnosti v budoucnosti. To znamená, že my musíme vyvinout co největší úsilí, aby to financování bylo opravdu dostatečné musíme být opravdu velmi cíle vědomí, tak, abychom toho dosáhli. Co se týče tohoto stanoviska, tak chci říci, že je velmi důležité, také mít stanovisko za náš výbor, abychom se mohli účastnit e, trialogu. François, ano, děkuji paní předsedkyně. My za naši skupinu jsme proto, aby výbor se vyjádřil ve stanovisku z jednoduchého důvodu. Bylo by paradoxní, aby výbor Regi se nezúčastnil přípravy eh, a, a diskusí, které na toto téma probíhají. A dále proces vyjednávání o rozpočtu má nyní eh, mnohem důležitější úlohu parlamentu od schválení Lisabonské smlouvy. Je tedy důležité, abychom přispěli k tomu, co bude parlament hájit v rámci trialogu. Rozhodně podporujeme myšlenku Soriana, aby se vypracovalo takové stanovisko. Děkuji. Děkuji, pan Godmanis. Já si myslím, že si musíme eh, definovat pozici. Podívejte se na rozpočet. 5 miliard, to je 15%, to jde do eh, této regionální politiky. Máme tady další aspekty. My přece musíme hájit tento eh, trend. Eh, původně byl nárůst 10% v soudržnosti. Teď říkáme 15% nárok, nárůst. A v roce 2012 musíme udržet těch 15% nebo získat i více. Takže včerejší eh, zpráva pana Trojera, eh, Tojera to také jasně říká, kde v sociální eh, části je tady tento nárůst, jinde je to méně. Musíme udržet v politice soudržnosti Eh, toto tempo a dokonce zvýšit tempo, to musíme udržet a posílit. To musíme hájit, protože eh, v rozpočtovém výboru jsou určité hlasy, že to není možné, že absorpce je nízká, že není možné z toho důvodu dále přidělovat peníze. Eh, myslím, že musíme sepsat ten dokument, jak říká Láslo. Z jednoduchého důvodu musíme ukázat, že politika soudržnosti je ta jediná, kde máme tři úrovně kde máme ten systém, včetně certifikace, řízení, kde je jasně dáno, jak se přistupuje k penězům, jak se o tom podávají výkazy a tak dále. Celá tato struktura. A druhá věc, myslím si, že je na čase, aby eh, výbor eh, přistoupil k tomu, jak se za penězi nakládá. Já mám eh, údaje z 1. března. Poté, co skončí vlastně eh, Vánoce, tak se vůbec nic neabsorbuje. Je to úplná nula, abs, nulová absorpce. Eh, já myslím, že nemůžeme si v tomto roce dovolit, abychom na začátku roku spali Jinak eh, prostě nedochází k absorpci peněz a to je velice vážná věc. Když nebudeme hájit naši pozici, tak je to špatné. V rozpočtovém výboru na minulém zasedání jsme nemohli odhlasovat peníze z Fondu Solidarity pro eh, záplavy eh, v Polsku, v České republice a v dalších místech, protože členské státy neposkytly peníze. To byl velký problém. A já si myslím, že nejdůležitější úkol je právě konat. Spravodaj a stínové spravodajové budou mít jinak velký problém. Jsou tady dva důvody, když se podíváme na guidelines, které připravila paní Balzány a když se podíváme, až přijdou čísla rozpočtu, uvidíme ta konkrétní čísla a komise nemohla poskytnout eh, ty eh, údaje z důvodu, který vysvětlil Surian. Děkuji. Děkuji. Další řečník. Děkuji. Za prvé musím říci, Jeden bod, proč pan Soria, náš expert na rozpočet, eh, říká, že toto množství peněz, které docházejí členských států, eh, jsou nevyužité. To je jeden důvod. A další opatření eh, je zastavit takovouto situaci, či alespoň snížit tuto tendenci. Fond pro přizpůsobení se globalizaci to jsou také peníze, které se pak vrací z důvodů, které jsou eh, jasné, protože ta pravidla jsou tam směšná, nejsou prakticky proveditelná. Mohu vést příklady. Jakmile eh, prostě neodpovídají tam i časové návaznosti jednotlivých fází eh, pro čerpání těchto peněz vlastně jako kdyby eh, příjemci eh, se pohybovali v nějakém vaku. Já myslím, že tam je řada věcí, které je třeba dále řešit. Eh, jinak si myslím, že je to obrovské plítvání časem, prostředky i penězi. U různých projektů v členských států je to nevýhodné, protože ta pravidla jsou velmi těžko uplatnitelná pravidla se často nenaplní přesně tak, jak jsou míněna a často se prostě ty peníze pak musí vrátit. Tomu je třeba věnovat pozornost a já myslím, že můžeme poděkovat panu Sorianovi za jeho práci. Děkuji. No, Děkuji, paní předsedkyně, velmi krátce. Já jsem se velmi zamýšlel nad touto iniciativou a také jsem velmi důkladně si vyslechl to, co říkala Francesca. My se rozpočtem a těmi současnými návrhy samozřejmě zabýváme v mnohých výborech. Co se týče politiky soudržnosti, tak ta v tomto kontextu je velmi důležitá protože politika soudržnosti je opravdu zásadní pro rozvoj, pro hospodářský růst, ale také pro využití prostředků v našich regionech. A naše regiony tyto prostředky opravdu potřebují. A proto si myslím, že bychom se jistě měli více zamýšlet nad tím, jakým způsobem můžeme zlepšit přístup k těmto prostředkům. To si myslím, že je zcela zásadní téma v tuto chvíli. Měli bychom se na to zaměřit ne pouze z hlediska postupů a pravidel, ale musíme také zaručit, aby existovaly mechanismy, které umožní, že tyto prostředky budou využívány lépe a častěji, protože ve chvíli, kdy se ocitneme v krizi nebo v nějaké časové krizi, tak toto jsou eh, věci, které jsou eh, zcela zásadní a my právě musíme zajistit, aby ten přístup byl co nejrychlejší. Děkuji, ale já už jsem uzavřela seznám Kony a tím pádem budeme končit. Děkuji, eh, paní předsedkyně, vážení kolegové. Chci vám jen říci, že ta analýza je naprosto pravdivá a správná. Je to odůvodněná analýza, pokud je o využívání fondů. Dost často o tom hovoříme. Paní předsedkyně, vy jste navrhla, abychom eh, uspořádali schůzi, kde bychom hovořili o nařízení. Včera jste to řekla na zasedání. Já si myslím, že je to velice důležité, protože to, co se odehrává nyní, to je určitě spojeno s tím, že eh, prostě nařízení je vypracováno tak, jak je vypracováno. A dovolte ještě dvě poznámky velmi stručně z mé strany. Za prvé, Evropské otázky jsou složité. Je třeba eh, věci zjednodušit. Spolehám na Markuse Pipera, že to ve svém návrhu udělá, že zdůrazní tu potřebu zjednodušení. Kromě toho že je obrovsky složité vypracovat celé ty e, soubory žádostí a tím pádem dáváme velice špatný obraz o Evropské unii. E, mohli bychom naopak velmi zefektivnit využívání fondů, kdybychom věci zjednodušili. Druhá věc, zásadně důležitá. A já už jsem to řekla když bylo nařízení koncipováno pro současné fondy, to bylo v roce 2005, to znamená v době, kdy podniky potřebovaly určité spolufinancování, dnes v roce 2011 po roce 2010, eh, kdy jsme prožili velkou finanční hospodářskou krizi, tak si myslím, že nařízení z roku 2005 už vůbec neodpovídá potřebám podniků dnes vzhledem ke krizi, která přešla, no, přechází. Je tedy třeba věci měnit. Děkuji. Uh, uh, Děkuji. Láslo Šurian. Děkuji, paní předsedající. Já, když jsem teď vyslechl názory stínových zpravodajů a koordinátorů, je jasné, že tedy si přejí zprávu pro účely trialogu, takže já ji vypracuji. Mám-li schrnout za sebe tuto debatu, chci vám připomenout, že ta částka, která zůstala každoročně v rozpočtu, se postupně snižuje a situace proto není tak nebezpečná. Dochází ke zlepšení, ale to můžeme využít jako argument vůči radě, až o tomto tématu budeme debatovat a Rozhodování v rámci politiky soudržnosti o využívání fondů je v rukou členských států. Je to velice decentralizovaný postup. Strategie 2020 poskytuje každému členskému státu návod, jak fondů využívat. A není ale žádný, žádné speciální financování této strategie. Používá se rubrika 1a a 1b. A proto bychom se měli snažit využít eh, tady této pravomoci. Jistě by bylo možné mluvit ještě podrobněji, ale čas letí a proto teď uzavřu s tím, že my máme tady možnost dosáhnout dohody s radou v tom směru, že pakliže financování politiky soudržnosti bude dostatečné, potom se budeme maximálně snažit přimět členské státy správně využívat tyto finanční prostředky. Budeme tedy bojovat za výsledky. Výsledky za tyto peníze. To bude hlavním signálem výboru pro rozpočet tohoto výboru a vůbec parlamentu. A konečně chci ještě poukázat na význam přítomnosti zpravodajky eh, za výbor rozpočtu Francesky Panzány. Eh, zde myslím, že odvádí dobrou práci a Ona pokračuje v té čtyřleté eh, úzké spolupráci s výborem pro rozpočet a dalšími specializovanými rozpočty. V minulosti byl výbor pro rozpočet eh, příliš autonomním orgánem, který ignoroval názory ostatní. Eh, za poslední čtyři roky zpravodajové z výboru rozpočtu neustále spolupracují a zapojují názory ostatních výborů. Já jsem velice potěšen, že se to tak děje a to velice silně podporuji. Děkuji, Láslo. Paní eh, Balcány, půl minuty, jestli budete chtít promluvit. Děkuji, paní předsedající, děkuji všem za jejich příspěvky. Souhlasím s tím, že politika soudržnosti je centrální téma, protože je důležité také vzhledem k našemu vlastnímu příspěvku. Já chci eh, upozornit na důležitý aspekt eh, oblasti plateb. Nezapomínejme na to, že rozpočet musí být přesný a v pořádku. Co se týče strukturálních fondů, politiky soudržnosti, nezapomínejme na to, že rozpočet také musí být proveditelný a na straně plateb se musíme především vyhnout podhodnocení, které nám potom stíží situaci v oblasti realizace politiky soudržnosti v terénu. Děkuji eh, jménem nás všech za otevření tohoto tématu, děkuji za otevření tohoto nového kanálu pro přenos našich stanovisek. Jestli jsem dobře pochopila, nikdo neprotestoval většina těch, kdo pohovořili, podpořili ten názor, že náš výbor vypracuje tuto zprávu a Láslo tento, tuto zprávu tady jakoby připraví výbor. Budeme o ní hovořit eh, nebo debatovat v dubnu a hlasovat v květnu, takže časový tlak zde je. Tím uzavírám tento bod a předtím, než přistoupíme k hlasování, vážení kolegové, chci vás informovat, kdybyste mě chviličku aspoň poslouchali, že zde v místnosti máme eh, delegaci Národního schromáždění v Quebecu. My jsme velice rádi, že jste mezi nás přišli a srdečně vás vítáme v tomto parlamentu. Děkuji vám a teď tedy přistupujeme k hlasování. My máme dnes velice komplikovaný systém hlasování, máme řadu kompromisů, ale i přesto ještě řadu pozměňovacích návrhů, které nás čekají. Začneme bodem 12, což je zpráva George Stavrakakisa o aktuálním stavu a budoucích synergií ve zvýšené efektivitě mezi strukturálními fondy a ERDF. Teď nejprve zkontrolujeme hlasovací zařízení, testujeme hlasovací zařízení. Eh, otevírám hlasování. Stále ještě eh, je tady pohyb. Já nemohu nemohu ještě ukončit hlasování, eh, protože stále ještě přicházejí nové kartičky, takže teď končím hlasování. 42 poslanců má funkční hlasovací zařízení. A začneme s ústním pozměňovacím návrhem zpravodaje. Můžeme začít. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Sedm. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Osm. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh devět, Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. deset, Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. jedenáct, Kdo je pro? Proti? Zdržel se? ověříme. Takže návrh 11 ověřujeme. Končím hlasování. Byl tam určitý zmatek, takže 39 pro, naprosto pozitivně. Eh, návrh 12, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato a ústní návrh před eh, článkem 10. Je někdo proti tomuto návrhu? Ne. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A teď pozměn, ústní pozměňovací návrh eh, k odstavci 11. Nikdo není proti. Hlasujeme, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A teď návrh 14 s ústním návrhem, který si vyžádal autor. Nikdo není proti, takže hlasujeme s tím ústním pozměňovacím návrhem. 14, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Teď číslo 15, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromisní návrh 2, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Číslo 19, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Číslo 20, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 21, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 22, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 23, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Myslím, že toto je odmítnuto, ale 23 eh, ověříme, takže odtahuji hlasování. Končím hlasování. 19, 24 proti zamítnuto. Číslo 25, kdo je pro? Proti. Zdržel se, přijato. 25, kdo je pro? Proti. Zdržel se, přijato. 26, 27, promiňte, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato 28. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato 29. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato číslo 30. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato 31. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato číslo 32. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato 33. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 35 ve dvou částech. 35 číslo 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Číslo 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A nyní číslo 36, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 1, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. A přecházíme na pozměňovací návrh číslo 3, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Číslo 4, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. A nyní máme návrhy výboru pro zaměstnanost a přecházíme k návrhu číslo dvě. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Číslo tři. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh čtyři. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Číslo šest. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Číslo 10, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 11, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Myslím, že je zamítnuto, ale ověříme. Návrh 11. Na, zahoji hlasování. Vote is closed. It's 23 in favor, 19 against, so it's adopted. Yeah. Čísel. In favor. Číslo 12 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 14 pro, proti, zdrželi se přijato. 15 proti, zdrželi se zamítnuto. 16 pro, proti, zdrželi se přijato. 17 pro, proti, zdrželi se přijato, 18 pro, proti, zdrželi se přijato, 19 pro, proti, zdrželi se. Tak to si ještě ověříme, takže 19 hlasujeme. Hlasování se otevírá. Hlasování u konce. 25 ku 17 přijato. Hlasovali jsme 19, to znamená, že jsme u 21 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A přicházíme k návrhům od výboru pro rozpočet. Začínáme čtvrtým návrhem pro, proti, zdrželi se, přijato. Pátý návrh pro, proti, zdrželi se, přijato a teď budeme hlasovat o konečném znění, takže hlasujeme elektronicky. Hlasujeme. Čtyřicet tři ku jedné, to znamená gratuluji, přijato. A přicházíme k, ne, ke zprávě pana Mikolášika. Chcete něco říci? Já, ich, uh, will natürlich nicht, dass Sie... Já samozřejmě nechci zdržovat. Právě jsem hovořila se zpravodajem. A co se týče pozměňovacího návrhu 29, tak o něm by mělo být eh, hlasováno společně s desítkou. To znamená, že pokud by desítka byla odhlasována, neznamená, že 29 padá. A pan zpravodaj Mikuláši s tím souhlasí. Es ist auf der Stimmliste Nummer Tady to najdete na hlasovacím seznamu pod číslem 4. A tady se píše, odpadá ve chvíli, kdy je přijata desítka. Takže tady můj návrh je, abychom ještě o desítce hlasovali nehledě na to, jak dopadne hlasování. Je to na stránce 4, takže to je jediná moje prozba v tuto chvíli. Děkuji, Elizabeth. Takže my teď vlastně můžeme požádat kolegy, kteří se tam do toho zapojili, aby jenom Jde, jde o to jenom to odhlasovat, jenom aby automaticky neodpadl. Jenom o to běží. Ano, to je také možné. Ano, pane Mikolášiku? Ano, my jsme právě hovořili s Elizabet a já nejsem proti tomuto názoru. Budeme o tom hlasovat zvlášť a uvidíme, jaký bude výsledek. Souhlasím s kolegyní, aby se o tom hlasovalo zvlášť, ale také eh, bych eh, chtěl, paní předsedající, před tím hlasováním eh, říci k tomu pár slov. Jenom abychom také k tomuto tématu. Ano, takže dokončíme tu diskusi. Co se týče hlasovacího seznamu S SAD, eh, S, socialistů my eh, souhlasíme s tímto doplňujícím hlasováním za EPP. Bohužel bez mikrofonu. Ostatní se nevyjádřili, takže Miroslav jako zpravodaj má nyní jednu minutu. Děkuji. Paní předsedající, vážení kolegové, já jsem chtěl velice stručně před hlasováním říci, že vám chci všem poděkovat za cené připomínky a vstupy, zvlášť všem stínovým zpravodajům za skvělou spolupráci. Jak jsem slíbil, pečlivě jsem prošel všech 105 pozměňovacích návrhů a pět stanovisek a zapojil a vzal si je v úvahu a maximum z nich, což jsem mohl, jsem zapracoval. Proto navrhuji 22 kompromisů na základě více než 60 pozměňovacích návrhů a více než 30 odstavců stanovisek. Vzhledem k tomu, že většina pozměňovacích návrhů už je zapracována do kompromisů, ten eh, původní text zprávy je značně obohacen. Eh, byla tady řada pozměňovacích návrhů, které šly daleko nad rámec a za rámec textu této zprávy. A v takových případech jsem samozřejmě tedy eh, ty hranice textu tolik rozšířit nemohl. Eh, ve finále chci vyjádřit své uspokojení s tím dosaženým kompromisem a prosím o vaši laskovou podporu s přijetím této vylepšené zprávy. Děkuji všem kolegům. Děkuji Miroslave a doufám, že se ti podaří toto hlasování také eh, obstát čestně. My máme 22 kompromisů, mohli bychom od nich hlasovat najednou? Ne, takže toto je eh, odmítnuto, jestli tomu dobře rozumím. Kompromis číslo jedna pro. Kompromis číslo jedna pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis číslo dva pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Konstance, chci něco říci? Eh, Můžeme hlasovat pouze o těchto dvou kompromisních eh, návrzích jako Eh, separátně a o těch ostatních unblock? Ano, pokud budeme souhlasit, tak ano. That's four, 11 and 18. Ano, jde o čtyřku, jedenáctku a osmnáctku. Takže. Takže teď budeme hlasovat o čtyřce, jedenáctce a osmnáctce a o zbytku budeme hlasovat na jednou ano? Kompromis číslo čtyři pro, proti, zdrželi se, přijato. Osmička pro, proti, zdrželi se, přijato. Jedenáctka. Omlouvám se, to byla, je, to byla jedenáctka. Aha, tak to jsme právě hlasovali o jedenáctce. Měli bychom to zopakovat? Ne, dobrá. Takže osmnáctka, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato a odhlasovali jsme již ty první dva, takže o tom zbytku mezi trojkou a tři a dvacítkou unblock. Takže kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. A přecházíme k pozměňovacímu návrhu číslo 18. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 19 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 20, 24, ne 20, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 24 pro, proti, zdrželi se. Tak to si ověříme, 24. Začíná hlasování. Hlasování je u konce a je to 29 ku 14 zamítnuto. 25, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 26 ústní pozměňovací návrh, pokud není nikdo proti, takže budeme hlasovat. 26 pro, proti, zdrželi se. 26 kus ještě ověříme, hlasování započalo. Hlasování je u konce. 28 pro, 16 proti. 27, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto 28 pro. Ne, tak si ještě ověříme 27. Hlasování započalo. Hlasování u konce. A je to 30 proti, 14 pro, to znamená zamítnuto. 28, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se přijato, podle mého názoru. Ne, tak si to budeme ještě ověřovat. Takže 28. elektronické hlasování. Hlasujte, prosím. Hlasování je u konce. 23 pro, 21 proti, to znamená přijato. 29. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Pokud mi dovolíte, tak budeme elektronicky hlasovat. A hlasování započalo. Dvacet osm proti, patnáct pro, zamítnuto, přicházíme ke třicíce, kdo pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato, třicet dva pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 33 s ústním pozměňovacím návrhem můžeme hlasovat, takže tak, jak bylo pozměněn, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. Přecházíme k 39, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato, 41 pro, proti, zdrželi se přijato, 44 pro, proti, zdrželi se přijato. 50 s ústním pozměňovacím návrhem, pokud někdo proti tomu nic nemá, můžeme hlasovat, takže hlasujeme pro, proti, zdrželi se přijato. 56 pro, proti, zdrželi se přijato. 69, kdo je pro, proti, zdrželi se. Myslím si, že je to zamítnuto, ale budeme elektronicky hlasovat. 69. Hlasování započalo. Je to 20 pro, 24 proti, to znamená zamítnuto. 70, kdo je pro? Proti. Zdrželi se, přijato. 72 pro, proti, zdrželi se, přijato. 73 pro, proti, zdrželi se, přijato. 74, také pozměněno, pokud někdo proti té změně nic nemá, hlasujeme, takže 74 pro, proti, zdrželi se, přijato, 78 pro, proti, zdrželi se, přijato, 79 pro, proti, zdrželi se, přijato, 81 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Přicházíme k 91. pro, proti, zdrželi se přijato, 92 pro, proti, zdrželi se přijato, 93 pro, proti, zdrželi se přijato, 94 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 98 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 100 také tady pozměněno ústně, pokud nikdo proti tomu nic nemá, hlasujeme, takže pro, ústovky pro, proti, zdrželi se. Já si myslím, že je to zamítnuto, ale ověříme si to. Takže elektronické hlasování ke stovce. Hlasujte, prosím. Hlasování je u konce. A je to zamítnuto. 22 proti, 19 pro. 101 pro, proti zdrželi se, zamítnuto 102 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 103 pro, proti, zdrželi se, přijato. Tak přecházíme k vízi, víza 1 pro, proti, zdrželi se, přijato, dvojka pro, proti, zdrželi se, přijato, trojka pro, proti, zdrželi se přijato, pětka pro, proti, zdrželi se přijato, šestka pro, proti, zdrželi se přijato, sedmička pro, proti, zdrželi se přijato, osmička pro, proti, zdrželi se přijato. Tak a úvodní ustanovení, jeden, jedenáctka pro, proti, zdrželi se přijato, dvanáctka pro, proti, zdrželi se přijato, patnáctka pro, proti. Já si myslím, že to si ověříme, takže hlasujeme elektronicky k patnáctce, hlasujte prosím. Hlasování je u konce. Hlasování je u konce a výsledek je 23 proti 21 pro zamítnuto. Přicházíme k návrhům rozpočtového výboru. První pozměňovací návrh 1, kdo je pro? kde proti, zdrželi se zamítnuto, dvojka pro, proti, zdrželi se zamítnuto, čtyřka pro, proti, zdrželi se zamítnuto, pět pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Tak a teď přecházíme k výboru pro zaměstnanost a návrh číslo jedna pro, proti, zdrželi se zamítnuto, dvojka pro, proti, zdrželi se zamítnuto, trojka pro, proti, zdrželi se, přijato čtyřka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, pětka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, úvodní ustanovení C, pro, proti, zdrželi se, přijato. D pro, proti. To bychom si měli ověřit. Elektronicky hlasujeme. Hlasujte, prosím. Úvodní ustanovení D, 21 pro, 22 proti, zamítnuto. Tak, teď tady máme dílčí hlasování má, budeme hlasovat na tři části a budeme hlasovat pouze o druhé části. Takže druhá část, druhá část návrhu, prvního návrhu, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhý návrh, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Čtyřka, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Pětka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Šestka, pozměněno zpravodajem, ústní pozměňovací návrh, šestka pro, kdo je pro, proti, zdrželi se, myslím si, že je to zamítnuto zcela jasně, osmička pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto? Ne, přijato. Omlouvá se paní předsedkyně. Ne, ještě jednou si to ověříme. Takže teď hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 8, takže budeme elektronicky hlasovat, prosím. K osmičce hlasujte. Hlasování je u konce. Mhm, bylo to zamítnuto, takže 32 proti, 10 pro. Pozměňovací návrh číslo 9, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Desítka, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Jedenáctka, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Dvanáctka pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Třináctka pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Čtrnáctka, tady máme také udělené hlasování. Hlasujeme o první části, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto. Druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 15 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 16 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 19 kdo je pro, proti, tak to si také ověříme, 19 hlasujeme prosím. 22 pro, 23 proti. A přicházíme k 21 pro, proti. Zdrželi se, přijato. 24 odpadá. Takže přicházíme k výboru Envy. Pozměňovací návrh číslo 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, pardon, zamítnuto, trojka, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, číslo Pět také oddělené hlasování a budeme hlasovat pouze o první části. Takže kdo je pro první část pátého návrhu, kde proti, zdrželi se přijato. Šestý návrh pro, proti, zdrželi se přijato. Sedmička, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Devítka pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Desítka Tady máme opět oddělené hlasování a hlasujeme o první části, takže první část desátého návrhu, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto. Přicházíme ke 13, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, čtrnáctka pro, proti. Já si myslím, že je to přijato, ale ověříme si to že 14 kahla. EPP si myslí, že pokud oni jsou proti, tak to znamená, že je zamítnuto, ale ne vždy je tomu tak. Unfortunately, I would say. Bohužel, bych řekla. A kromě toho je to 21 pro, 23 proti. Takže 15, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. Tak přecházíme k 17. Tady máme také oddělené hlasování a hlasujeme pouze o první části, kde pro, kde proti. Zdrželi se, tady je to zamítnuto a přecházíme k 19. Kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. Výbor ITRE 1, tady máme také oddělené hlasování, ale hlasujeme o té druhé části, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhý návrh, oddělené hlasování. A hlasujeme pouze o druhé části. Takže druhá část druhého návrhu, kde pro, kde proti, zdrželi se, zamítnuto. Trojka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pětka pro, proti, zdrželi se, nevím, ověříme si to, pětku si ověříme. zamítnuto o jeden bod, o jeden hlas. Přicházíme k sedmičce. Osmička pro, proti, zdrželi se. Devítka pro, proti, zdrželi se, přijato. Jedenáct pro, proti, zdrželi se. A to si ještě ověříme, takže elektronické hlasování. Hlasování začalo a bylo zamítnuto 29 proti. 13. Kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 16 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 17 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 18 pro, proti, Tak a to si ověříme, protože tady, tady si nejsem jistá. Osmnáctka, máme elektronické hlasování, hlasujte prosím. Zamítnuto 23 proti a přecházíme k výborům dopravy a cestovního ruchu. Jednička pro, proti, zdrželi se zamítnuto, dvojka pro, proti, zdrželi se přijato, trojka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, šestka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, devítka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, jedenáctka pro, proti, zdrželi se, přijato, dvanáctka pro, omlouvám se, tady, tady šlo ústní pozměňovací návrh. Můžeme ale hlasovat, takže kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 13, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 14 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 15 pro, proti. Tak já nevím, ještě si ověříme 15. Hlasování začalo. Hlasování je u konce a zamítnut 27 proti. Tak a teď budeme hlasovat o tom konečném znění. Eh, hlasujeme elektronické hlasování. Hlasování je u konce. je to 40 pro a jeden proti. Tady je někdo, kdo dneska chce hlasovat, prostě má takovou náladu, že bude hlasovat pořád proti. Ale v každém případě gratulujeme. Takže teď přejdeme ke zprávě Marie-Tare Sanchez-Smith, co se týče cíle 3, výzva teritoriální spolupráci. Je to také složité hlasování. Takže můžeme zahájit hlasování. Takže začínáme hlasovat, kolegové, prosím. Pozměňovací návrh číslo 1, kde pro, proti, zdrželi se přijato, dvojka pro, proti, zdrželi se přijato, tři pro, proti, zdrželi se přijato, čtyřka pro, proti, zdrželi se přijato. Tak, tady máme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 proti, zdrželi se, zamítnuto. 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 17 pro, proti, to si ověříme, takže hlasujeme elektronicky k 17. Hlasování je u konce. A bylo přijato 28 pro, 13 proti, 18 kde pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromisní návrh číslo 4 pro, proti, zdrželi se přijato. 20 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 21 pro, proti, zdrželi se přijato. 22 pro, proti,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 Hlasujeme o první části, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 33 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 34 pro, proti, zdrželi se přijato. 35 pro, proti, zdrželi se přijato. Tak kompromisní návrh číslo 1, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se přijato. A přejdeme ke kompromisu číslo 3 pro, proti, zdrželi se přijato. 53 pro, proti, zdrželi se přijato. 54 pro, proti, zdrželi se přijato. 56, tady máme ústní pozměňovací návrh Můžeme hlasovat. 56 pro, proti, zdrželi se, přijato. 57 pro, proti, zdrželi se, přijato. 65 hlasujeme, tady máme také oddělené hlasování. A hlasujeme o první části pro, proti, zdrželi se přijato a druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 66 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 67, oddělené hlasování tři části, část 1 pro, proti, zdrželi se, přijato druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto, část 3 pro, proti, zdrželi se přijato. 68 pro, proti, zdrželi se přijato, 69 pro, proti, zdrželi se přijato, 70 pro, proti, zamítnuto, 71 pro, proti, zdrželi se přijato, 72 pro, proti, zdrželi se přijato, 73 pro, proti, zdrželi se přijato, 74 pro, proti, zdrželi se přijato, 75 pro, proti, zdrželi se přijato, 76 pro, proti, zdrželi se přijato, 77 e, ústní pozměňovací návrh, nikdo proti tomu nic nemá, to znamená, že můžeme hlasovat, 77 pro, proti, zdrželi se přijato, 78 pro, proti, zdrželi se přijato, 79 pro, proti, zdrželi se přijato, 80 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 81 pro, proti, zdrželi se přijato, 82 oddělené hlasování, dvě části. Hlasujeme o první části, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 83 pro, proti, zdrželi se přijato, 85 pro, proti, zdrželi se přijato. 86 nemusíme hlasovat, 87 pro, proti, zdrželi se Právě mi bylo řečeno, že musíme hlasovat o 84. Takže se vrátíme k 84. Hlasujeme Vracíme se, kolegové, a hlasujeme o 84. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A teď přicházíme k 87. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 88 pro? proti, zdrželi se přijato, 89 pro, proti, zdrželi se přijato, 90 pro, proti, zdrželi se přijato, 91 pro, proti, zdrželi se přijato 92, pro, proti, zdrželi se přijato 93, pro, proti, zdrželi se přijato 94, pro, proti, zdrželi se přijato 95, pro, proti, zdrželi se přijato 96, pro, proti, zdrželi se, přijato 99 pro, proti, zdrželi se, přijato 100 pro, proti, zdrželi se, přijato 101 pro, proti, tak nevím, tady se to ještě ověříme, takže elektronické hlasování ke 101 hlasujeme. Hlasování je u konce přijato velkou většinou. Přecházíme ke 102. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 103 pro. Proti? Zdrželi se. Přijato. 104 pro. Proti? Zdrželi se. Přijato. 105 pro. Proti? Zdrželi se. Přijato. 106 pro proti, zdrželi se přijato. 107. Ústní pozměňovací návrh, pokud někdo proti tomu nic nemá, tak budeme hlasovat. Takže kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 108 pro, proti, zdrželi se přijato. 110 pro, proti, zdrželi se přijato. 111 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromisní návrh číslo 6 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis číslo 5, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 121, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 122, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 123, pro, proti, zdrželi se přijato, 124 pro, proti, zdrželi se, přijato, 125 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 126 pro, proti, zdrželi se, přijato, 129 pro, proti, zdrželi se, přijato, 130 pro, proti, zdrželi se, přijato, 133 pro, proti, zdrželi se, přijato, 134, ústní pozměňovací návrh, pokud někdo proti tomu nic nemá a hlasujeme, takže 134 pro, proti zdrželi se přijato, 131 pro, proti zdrželi se přijato, 132 pro, proti zdrželi se přijato. Tak a teď je mm, konečné hlasování o celém znění textu. Hlasujeme elektronicky, hlasujte. And the vote is closed. Hlasování je u konce. 45 e, pro, 1 proti. Gratulujeme. Tak a teď přecházíme k hlasování pana navrhovatele Josefa Matuly. Pan Gajer poprosil, abychom o jeho zprávě hlasovali úplně na konci, takže pan Matula. Tak, jde o zprávu pana Matuly. Tady to je jednoduché. Pozměňovací návrh číslo 4 pro, proti, zdrželi se přijato. Úvodní ustanovení 1 pro, proti, zdrželi se přijato. Eh, druhé ustanovení pro, proti, zdrželi se přijato. Trojka pro, proti, zdrželi se přijato. Tak a teď hlasujeme v, eh, o konečném znění. Elektronicky hlasujeme. Hlasujte, prosím.

Uh, uh, especially Vážení, kolegové a koordinátoři, u tohoto hlasování prosím věnujte pozornost tomu, že 10 eh, a 42, to jsou návrhy, které už nejsou eh, propojeny, čili eh, hlasujeme o nich samostatně, bez ohledu na to, jak dopadne hlasování. 42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 zdrželi se, přijato. 42 pro, proti, zdrželi se, přijato. 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. 8 pro, proti, zdrželi se přijato, 47 pro, proti, zdrželi se přijato, 15 pro, proti, zdrželi se přijato. 49 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 9 pro, proti, zdrželi se přijato. 51 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 17 pro, proti, zdrželi se přijato. 52 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 18 pro, proti, zdrželi se přijato. 53 pro, proti, zdrželi se přijato. 19 pro, proti, zdrželi se přijato. 20 nehlasujeme. 26 eh, pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 1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 proti, zdrželi se přijato 28, ústní pozměňovací návrh, takže pokud někdo proti tomu nic eh, nemá, tak hlasujeme, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis číslo 2 pro, proti, zdrželi se přijato, 31 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 32 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 5 pro, proti, zdrželi se přijato a e, hlasujeme o zprávě v jejím konečném změní elektronické hlasování. Hlasujeme, prosím. Hlasování ještě není u konce, ale skoro, skoro u konce. 43 pro, 1 proti, takže přijato. So now we move to point 18. A teď přecházíme k osmnáctému bodu. Jde o Unii inovací pro mě na Evropě pro svět po krizi. Přecházíme k pozměňovacím návrhu čísla 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Trojka pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Čtyřka pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pětka pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Šestka pro? Proti? zdrželi se zamítnuto, sedmička pro, proti, zdrželi se přijato, osmička pro, proti, zdrželi se přijato, devítka pro, proti, zdrželi se přijato, jedenáctka pro, proti, zdrželi se přijato, dvanáctka pro,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 proti zdrželi se přijato, 23 pro, proti zdrželi se přijato, 24 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 25 pro, proti zdrželi se. Já si myslím, že je to zamítnuto. 26 pro, proti zdrželi se přijato, 27 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 28 pro, proti, zdrželi se přijato 29 pro, proti, zdrželi se přijato 30 pro, proti, zdrželi se přijato 31 pro, proti, zdrželi se přijato eh, kompromisní návrh číslo 2 pro, proti, zdrželi se přijato 38 pro, proti, tak ještě jednou 38 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 39 pro, proti, zdrželi se přijato, 40 pro, proti, zdrželi se přijato, 42 pro, proti, zdrželi se přijato a hlasujeme je zprávě v konečném znění, takže konečné hlasování, hlasujte. Which is Gaia? Yeah. Which is where? Point which? Takže 41 pro, 1 proti. Gratulujeme. A v poslední hlasování máme tady zprávu pana Josefa Gajera. Jde o rozpočtové absolutorium. Pan Lambert. Voorzitter, dank u wel. Ik wil het nu alvast eh, zeggen. Eh, Děkuji, paní předsedající. návrh 10 je potřeba odhlasovat zvlášť, protože to není součástí kompromisu. Buď, nechte prosím hlasovat o desíce zvlášť. Děkuji. Já chci jenom eh, ohlásit, že jednička je stažena a o desítce budeme hlasovat zvlášť, protože není součástí kompromisu. Takže teď začneme hlasovat o dvojce. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijat. Trojka pro, proti, zdrželi se, přijato. Čtyřka pro, proti, zdrželi se, přijato. Pětka pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis jedna pro, proti, zdrželi se, přijato. Desítka pro, proti, Já se omlouvám. Já tomu moc nerozumím, jak zvedáte ruce, takže budeme elektronicky hlasovat. The vote is open, the vote... Hlasování začalo, hlasování je u konce. 28 pro, 17 proti. A teď budeme hlasovat o tomto stanovisku v konečném znění. Elektronické hlasování započalo. Hlasujte, prosím. Hlasování je u konce. 43 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Gratulujeme a jsme u konce s hlasováním. Vážení kolegové, velmi vám děkuji. A nyní pokročíme k dalšímu bodu, který je posledním bodem na našem programu. Je to slyšení o budoucnosti politiky soudržnosti. They come when they want uh, for the PowerPoint. give some time for the people to leave.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 ty Um, Vážení kolegové, prosím, posaďte se. No też to i to um, Vážení kolegové, prosím, chtěla bych začít se slyšením. Prosím, posaďte se. We are starting the hearings. I, I, I have to be... Prosím, musíme, musíme už začít. Musím mluvit hodně nahlas, protože musím překřičet všechny ty, kdo se baví vzadu v sále. Vážení kolegové, začínáme se slyšením. Probíhá veřejné slyšení o budoucnosti z politiky soudržnosti. Eh, poslal, pozvali jsme experty a různé tedy partnery, aktéry, různé zúčastněné strany v této věci. Máme tady eh, zástupce akademického společenství, zástupce vlády i zástupce regionálních či lokálních eh, správních orgánů a také zástupce vzdálených přímořských regionů. Vyslechneme jejich vystoupení a pak eh, se jich také můžeme zeptat na různé věci, které my považujeme za důležité a které rozšíří naše porozumění toho všeho, co probíhá přímo v terénu a lépe pochopíme, jak se na věci dívá akademické společenství, jak se dívá na návrhy komise. Máme tady také zástupce Evropského, Evropské komise Nikolase Martina, zástupce generálního ředitele. Já bych chtěla poprosit prvního řečníka, profesora Jacka Šlachtu, z Varšavské eh, School of Economics, který je také expertem eh, polské vlády na regionální politiku. Snad jsem nejdřív měla vůbec říci, že prosíme řečníky, aby nehovořili déle než 10 minut, abychom měli určitý prostor také pro diskuse eh, od dalších účastníků. Tak dávám slovo Jacku Šlachtovi, který začne. Děkuji. Dámy a pánové, deset minut, jak řekla profesorka Hybnerová, to je pouhých deset minut a já se tedy rovnou pouštím do toho podstatného. Domnívám se, že očekávání v oblasti politiky soudržnosti neustále rostou. Očekává se, že nám tato politika pomůže naplnit strategii Evropa 2020 s tím, je také spojena představa či očekávání e, rostoucí konkurenceschopnosti v globalizovaném světě, pak je tady třetí rozměr soudržnosti, nikoli pouze hospodářská a územní dimenze, ale také e, očekávání, že se projeví zlepšená situace i na regionální úrovni, nikoli pouze na celostátní úrovni. Používáme peníze daňových poplatníků a proto musíme prokázat, že je to účinně používáno. Vzhledem ke krizi se očekává, že nám eh, to pomůže zlepšit makroekonomickou stabilitu a jako tradičně u této politiky, že to vyřeší regionální dimenzi rozvoje Eh, řečníci tady jistě všichni prokážejí, že je to důležité. Je to všecko konzistentní, koherentní? Ne, není to vůbec eh, konzistentní a koherentní, protože naše očekávání jsou příliš veliká. Je to spravedlivé? Tady odpovídám ano, protože využíváme zhruba třetinu evropského rozpočtu a eh, evropští daňoví poplatníci ty by tedy měli vidět jasné výsledky. Výsledkem by mělo být, že ať už děláme cokoliv, budeme obvinováni, kritizováni, že se nepodařilo dospět do té situace, kterou očekáváme v roce 2020. A náš přístup měli bychom udělat, co nejvíce je možné. A mm, otázka programování. Jistě víte, že v každém programovacím e, období se úplně mění systém. E, v letech 2000 až 2006 byl systém úplně jiný, v roce 2007 jsme systém změnili na období do roku 2013 a od roku 2014 dojde opět k dramatické změně. Co můžeme dělat, co je reálné, co reálné není? Eh, bojujeme za to, aby byl co nejkratší seznam možných sektorů působení. Je to velice těžké, protože Eh, naše regiony jsou velmi různorodé, rozmanité, pokud hovoříme o jejich struktuře, sociálně-ekonomické situaci, eh, překážkách pro rozvoj. Eh, čili ten seznam by měl být krátký, ale on ve skutečnosti bude spíše dlouhý. Také je tady velmi důležitý, důležitý problém a sice otázka témat, oblastí, ve kterých se působí. E, teď jsou peníze e, ve velmi malých sumách rozděleny do velmi mnoho oblastí. Složitost působení. Já si velmi cením e, společného strategického rámce, ale nemělo by se to soustředovat pouze na fond pro, polit, pro soudržnost, ale na všech pět fondů, což ovšem bude asi dost obtížné. Měli bychom lépe integrovat priority zemědělského fondu spolu s, se soudržností. A e, v rámci těch smluv pro přijímající země bychom se měli také vrátit k moderní programům regionální e, politiky zaměřené na více programů. Hovoříme o efektivnosti politiky soudržnosti. My jsme velmi dobří v posuzování, v hodnocení toho, kolik peněz jsme vynaložili, ale jsme velmi slabí v tom, abychom změřili ten produkt. Jsme velmi slabí v odhadnutí výsledků a prakticky velmi málo, eh, či prakticky nic nemáme o dopadech. Měli bychom tedy z rámcových programů věnovat eh, prostředky na to, abychom lépe měřili výsledky a abychom lépe posoudili dopady. Pro členské státy je problém eh, který spočívá v návaznosti na národní reformní programy a na smlouvy o partnerství pro rozvoj a investice. To by se mělo zlepšit pak je tady samozřejmě také na evropské úrovni otázka výkonnosti. Můžeme měřit jednoduché ukazatele. Já mám představu tady určité rezervy v účinnosti, protože se snažíme měřit vlastně dost jednoduché věci. Kolik peněz se nám úspěšně podaří umístit dále? N plus 2, N plus 3, to jsou také trošku protichůdné vzorce, protože je tady určitý tlak v regionech i v zemích eh, vybírat jednoduché projekty, Protože usilujeme o co nejvyšší účinnost politiky, proto tato, tento vzorec není příliš dokonalý, zejména když hovoříme o fondu soudržnosti. E, kvalita programování e, musíme nově formulovat programování, to znamená výběr priorit, identifikace dopadů a ukazatelů výsledků a eh, očekávané výsledky. Dále bychom měli se dostat k potřebným finančním zdrojům. Velmi často zapomínáme i na eh, potřebná nařízení a na institucionální rámec. Příklady posouzení. Eh, to je velmi dobrý směr, ale bychom dobře využili posouzení ex ante, potřebujeme určité předběžné podmínky. Většinou eh, výsledky dostáváme příliš pozdě na to, abychom jich mohli použít ještě ve stejném programovacím období. V Polsku například v roce 2004 až 2006 máme velmi dobré posouzení a můžeme je použít na nové eh, období od roku 2014. Dále inovativnost a flexibilita. Flexibilita je dobrá věc, ale měli bychom zachovat stabilní eh, nařízení, to by mělo být pravidlem. Když přemýšlíme o nutnosti mít místo pro inovativní projekty a inovativní myšlenky, pak Pravděpodobně bychom se mohli vrátit k nástroji, který byl již ve dvou programovacích obdobích 94 až 99 a 2000 až 2006. Říkalo se tomu nástroj pro inovativní eh, akci. Myslím, že s málo penězi to sehrálo dokonale svou úlohu. Já bych nechtěl eh, hovořit o podmíněnosti, protože to je předmětem následujícího vystoupení, ale obecně za to je velice zvláštní, když prostřednictvím politiky soudržnosti se snažíme dosáhnout e, cílů makroekonomické politiky, to není dost dobře vhodný nástroj. Máme tady opět ukazatele rostoucí programovací kapacity. Použití různých prováděcích e, opatření nás vede k tomu, že trochu zapomínáme na e, zjednodušení z hlediska eh, transakčních nákladů, rychlosti akce, to je stále méně a méně jednoduché. To je určitě protichůdné. A teď dovolte, abych hovořil o určitých inspiracích, neboť jsem hovořil s velmi moudrými lidmi v oblasti podnikování Bachtler, Barka, Bradley, ale také s polskými kolegy, s panem Gürbielem Hübner, Rovou, Olbrichtem, Zaleským. Všem chci poděkovat eh, za eh, jejich podněty, eh, které se projevily v mém vystoupení. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane profesore. Děkuji, pane profesore, za zajímavou prezentaci a teď dám slovo panu Jusi Ili Laty, ředitele eh, oddělení pro eh, místní rozvoj z Minska. Pane řediteli, máte slovo. Děkuji za pozvání. Abych vás mohl informovat o e, našich názorech týkajících se podmíněnosti. Jak víte, my ve Finsku dáváme přednost praktickým přístupům před teoretickými přístupy. A z tohoto hlediska se také podívám na tu složitou otázku podmíněnosti. Podívám se na ní tedy z praktického hlediska. My podporujeme podmíněnost. Naše vláda ji schválila před dvěma lety. Naše politická linie ji obsahuje a ve zprávě parlamentu také stálo, že financování soudrž- politiky soudržnosti musí být podmíněno odpovídajícími strukturálními reformami. To je tedy hlavní téma, které vlastně eh, platí pro celou politiku soudržnosti, jejímž cílem je mobilizovat ekonomický potenciál všech regionů a členských států ke zlepšení celkové konkurenceschopnosti Evropy v globálním světě s narůstajícími výzvami pro vývoj. Pro nás prakticky podmíněnost obsahuje veškerá opatření na zajištění efektivity politiky soudržnosti, to znamená jak ex ante, tak ex post. My již máme zavedeno, zavedenou řadu praktických podmíněností v, raš, v naší eh, politice soudržnosti, takže pro nás to není nic nového. přípravě na další období. Přejeme si tedy realizovatelné eh, metody a aranžma ke zlepšení podmíněnosti v terénu. Díváme se na to stejně jako profesor Šlachta, že je tady určité nebezpečí, přílišné komplikovanosti a že by to mohlo přispět eh, k, k zavádění nové vrstvy administrativní práce eh, bez nějaké konkrétní hodnoty. Takže jsme pro zjednodušení a zefektivnění, ne pro komplikování. Tady máme eh, tu nejdůležitější současnou podmíněnost v politice soudržnosti, to znamená Lisabonskou strategii. Jak vidíte, těch úrovní je tam mnoho a požadavky horizontální horizontální podmíněnosti jsou složité a ten systém nemůže dobře fungovat s identickou strukturou. Lisabonská strategie je ale dobrým východiskem pro propojení politiky soudržnosti s ostatními politikami Evropské unie pro zlepšení ekonomického rozvoje a zaměstnanosti. Také existují e, další e, podmíněnosti, ku příkladu N plus 2, N plus 3, které byly loni změněny pak máme silné podmíněnosti, které se týkají finančního řízení, a i další praktické podmíněnosti. Pro další období už jsme se dohodli na strategii Evropa 2020, která byla, bude eh, vedoucí podmíněností pro příští rok. Máme návrh eh, komise eh, na tematické soustředění a návrh flexibilního řízení v regionech a členských státech a máme i máme i smlouvy pro investice a rozvoj mezi komisí a členskými státy DIPC pak je tady strategie Evropa 2020, tu znáte velice dobře. E, chytrý růst, udržitelný růst, inkluzivní růst s několika vlajkovými iniciativami. Tato strategie velice dobře zapadá do situace a podmínek Finska. I my se nacházíme v náročné situaci po ekonomické krizi, ke které došlo. U nás došlo za jeden rok 8% poklesu HDP. Ale myslím, že to platí i pro ostatní země, takže je to dobré východisko. Pak tady máme návrhy, myšlenky, plány ze strany komise na posílení podmíněnosti v různých oblastech a nápady komise jsou tedy prezentovány zde. Máme tady čtyři kategorie. Je to makroekonomická podmíněnost, to je úkolem rady ECOFIN a komisaře zodpovídajícího za ekonomickou politiku pana Oli Réna. Pak tady máme návrhy týkající se podmíněnosti ex ante. Ty mohou být regulativní, strategické, infrastrukturní a institucionální. V této kategorii spatřujeme nebezpečí příliš složitého systému hodnocení ex ante a ex post a jsme poměrně zdrženliví vůči těmto podmíněnosti. Místo nich bychom raději kladli důraz na institucionální a administrativní kapacity regionu. Pak tady máme eh, návrh podmíněnosti výkonnostní. Zase já jsem s velikou radostí slyšel, profesora Šlachtu, který se také staví s určitými výhradami k té rezervě ve výkonnosti. Nejsme si zcela jistí, jestli je možné zde přijít eh, s jednoduchými a objektivními ukazateli. A konečně eh, podmíněno strukturální reformy v Evropě. Tady budou určité mandatorní eh, podmíněnosti v rámci eh, programů vnitrostátních reform. Takže když se zase vrátím k těm praktickým podmíněnostem, kterým dáváme přednost, měli bychom mít obecnou strukturu politiky soudržnosti, která sama o sobě. Produkuje kvalitní výsledky a účinnost, ale i přesto jsou zde důležité úkoly, které budoucí politika soudržnosti musí plnit. Za prvé je to strategie EU 2020. Ta musí být takovým základním vůdčím systémem. Potom nesmíme zapomínat na rovnováhu mezi zjednodušováním a, a zvýšenou složitostí. My nepotřebujeme více složitosti, my potřebujeme raději zjednodušovat struktury politiky soudržnosti. Rádi bychom se také vrátili k přístupu eh, více fondů, ten, ta zkušenost eh, s aplikací jednoho fondu nebyla příliš dobrá, měli bychom se vrátit k přístupu více fondů. Dále je zde otázka centralizace či decentralizace. Politika soudržnosti by měla být centralizovanější, než je v současné době. Měli bychom přejít eh, k politice rozvoji, která vychází z místa, jako k novému paradigmatu eh, místního rozvoje, tak jak s tím souhlasí i OECD a pan Parka ve své známé zprávě. Potřebujeme zlepšit hodnocení Hodnocení už se sice zlepšuje nějakou dobu a to je správné. A konečně poslední bod. Je velice důležité prosazovat skutečné kofinancování, které automaticky napomůže zvýšit efektivitu, když budeme na všech úrovních také přejímat zodpovědnost za financování. Proto Finsko eh, navrhuje, aby maximální podíl finančních prostředků ze strany Evropské unie byl 75 eh, v budoucnosti. Mám-li schrnout, podporujeme tedy veškeré podněty ke zvýšení efektivity a tady zvláště poukazujeme na obecnou architekturu politiky soudržnosti, která sama o sobě by měla podpořit efektivní provádění v terénu. Institucionální kapacity je jednou z klíčových otázek. Jsou tady různé podněty, co se týče podmíněností, které je třeba správně nadefinovat a pokud možno také v praxi otestovat, než je převedeme do nových nařízení. Podle nás je zde tedy zásadní ta metodologická otázka. Musíme se ptát, jaké metody aplikace těch nových podmíností budeme mít v terénu. A potom pozitivní podněty jako eh, výkonnostní rezerva podle nás by mohly být kontraproduktivní. Odměnili jsme stovky programů podle výkonnosti. A já si myslím, že to není správné. Takže mám-li to shrnout, potřebujeme diskuse a přípravy, spolupráci mezi členskými státy a Evropským parlamentem a komisí a já jsem velice potěšen, že výbor REGI hraje velice aktivní úlohu při přípravách dalšího programovacího období. Děkuji. Thank you very much indeed. Děkuji pane Laty. A teď eh, postupujeme k třetímu tématu a to jsou kontrakty eh, partnerství při rozvoji a spolupráci, názor místních a regionálních orgánů a dalším řečníkem je doktorka Angelika Pete eh, Potmegele, direktorka, ředitelka, ředitelka Rady evropských obcí a regionů. Děkuji, děkuji za vaši pozvánku a také za možnost představit zde náš postoj, to znamená Radu evropských obcí a regionů. Chci říci, že naše organizace je v podstatě takovou zaštiťovací organizací pro místní organizace. Co se týče tedy těch témat, o kterých chci hovořit, takže jde v podstatě o ty dohody týkající se rozvoje a investic. My samozřejmě chceme, aby tyto dohody existovaly, nicméně bychom chtěli, aby tyto dohody nebyly uzavírány pouze mezi Evropskou unii a členskými státy, ale aby se daleko víc do tohoto procesu začleněnily také eh, obce a regiony. všichni víme, že vlastně eh, se že každý se v podstatě angažuje více ve chvíli, kdy na sebe přebere větší zodpovědnost, nebo tu zodpovědnost přebírá ve chvíli, kdy ví, že se v podstatě jedná o jeho úroveň, o jeho samého. To znamená, že pro lepší identifikaci s těmi projekty je také lepší ta angažovanost na těchto úrovních. Absolutním Prioritou je tedy opravdu začlenění a lepší spolupráce s tou místní úrovní. A my chceme říci, že jsme zjistili, že integrovaný přístup je opravdu eh, tím nejlepším řešením, hlavně co se tedy týče lepšího začlení nebo účasti těch horizontálních a vertikálních aktérů a partnerů. Hlavně tam také, kde dochází k eh, takové té průřezové spolupráci mezi různými odvětvími. Pro nás je velmi důležité, abychom se nezaměřovali pouze na města. Jde o to také, abychom v podstatě podporovali jiné spolupráce, to znamená ne pouze mezi městy, městy a městy, městy a venkovem jde o to, abychom zajistili eh, spolupráci také mezi takzvanými funkcionálními oblastmi. Tak to je samozřejmě také eh, součást strukturální politiky a společné zemědělské politiky. Velmi často se v podstatě hovoří o venkovských oblastech v souvislosti právě se společnou zemědělskou politikou, ale tady jde v podstatě opravdu o to eh, se otevřít širšímu spektru oblastí. Co se týče té eh, víceúrovňové zprávy a řízení, tak k tomu bych řekla, mm, že samozřejmě to je důležité, nicméně nedochází k tomu samotnému uskutečňování v praxi. To znamená, že to je víc teoretická záležitost než praktická. Uh, když my se podíváme na ty změny, které přináší Lisabonská smlouva, které nás těší, tak eh, se musíme zaměřit na něco, čemu říkáme governance in partnership, to znamená zpráva a řízení ve spolupráci, to znamená ta více, úc, více úrovňová spolupráce mezi různými aktéry, to znamená žádný, žádný ten hierarchický systém, jak fungoval předtím. To znamená, toto partnerství by mělo být vnímáno opravdu velmi seriózně, a to jak vertikálně, tak horizontálně. To by se mělo samozřejmě odrážet i v těch dohodách. To znamená, že všichni účastníci se také zaváží k tomu, že ty prostředky, které eh, získají, budou také smysluplně využívat podle té dohody, na které se dohodnou. My si myslíme, že co se týče těch následujících nařízení strukturálních fondů, by měly v podstatě členské státy zavázat k tomu, aby eh, v rámci partnerství, jak se byly dodržovány určité principy a aby byly dodržovány ve všech členských státech, aby ten přístup byl opravdu co nejkoherentnější ve všech státech. Byli bychom tedy opravdu rádi, kdyby regionální a místní partneři se mohli účastnit všech těch důležitých fází rozhodovacího procesu. Jde tedy také i o tu fázi hodnocení a takzvaného monitoringu. Podle našeho názoru by toto mělo být zohledňováno již u toho současného provádění strategie 2020 a dalších eh, vlajkových iniciativ, kde v podstatě si myslíme, že to partnerství opravdu opět hraje velmi důležitou roli. Co se týče té podmíněnosti, tak já jsem velmi ráda, že oba dva předřečníci se věnovali tomuto tématu ze hlediska makroekonomického a byli kritičtí. My jsme také kritičtí co se týče tohoto makroekonomického přístupu, protože tady hovoříme o různých eh, faktorech, které jsou v podstatě jaksi mimo kompetence té místní a regionální úrovně a ty jsou v podstatě poté trestány za to, že na jiných politických úrovních nebylo dosahováno těch kýžených cílů. My jsme nicméně velmi otevření, co se týče té e, podmíněnosti, pokud jde o dosahování cílů politiky soudržnosti, pokud se nám tedy podaří dojít ke schodě v rámci nějaké té smlouvy nebo dohody a všichni, všechny zúčastněné strany se dohodnou na svých cílech a prioritách. Tak v tom případě my bychom samozřejmě s eh, takovýmto přístupem souhlasili a podporovali bychom podmíněnost v této souvislosti, což což samozřejmě poté bude mít i jasné důsledky pro všechny zúčastněné eh, strany ve chvíli, kdyby docházelo k porušování dohody. Ještě jeden bod, který bych ráda zmínila v této souvislosti. My podporujeme z eh, cíle stanovené ve strategii 2020 a také další vlajkové iniciativy. Nicméně máme určité obavy, které se týkají té tendence, v rámci níž politika soudržnosti se v podstatě jaksi příliš podrobuje tomu, co eh, je stanoveno ve strategii 2020. Já si myslím, to, to je v každém případě věc, které bychom si měli všímat a, a to je v podstatě všechno, co bych na závěr chtěla říct. Děkuji. Děkuji za velmi zajímavou prezentaci. A nyní se dostáváme k dalšímu řečníkovi, k paní Eleny Marianu, generální tajemnici eh, konference vzdálených eh, přímořských regionů. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji, že jste vyslovil správně mé jméno. Děkuji vám za pozvání Eh, za pozvání pro naši organizaci za konferenci vzdálených eh, přímořských regionů, eh, za možnost vyjádřit se k těmto důležitým tématům o kterých tady diskutujeme, jako je kondicionalita, tedy podmíněnost a dalších aspektech, které podporují novou reformu politiky soudržnosti. My jsme informováni o těchto věcech a jsme pro eh, provedení takové eh, reformy, která by ovšem měla smysl pro občany i pro dané regiony. Eh, něco už bylo uvedeno v, ve zprávě o soudržnosti, to, co bylo navrženo, si myslím, že je z velké míry velmi pozitivní, i když jsou některé aspekty, které by bylo dobré ještě dále zvážit, protože, jak víme, tak ďábel je v detailu. Jsou to, je tady politiky pro naše regiony a tady někde v tom se také objevuje smlouva eh, pro partnerství v oblasti investice a rozvoje, o tom se ještě bude hovořit. Eh, také se tam řeší eh, znevýhodnění těchto regionů, ne sice příliš podrobně, ale je o tom hovořeno. A pak jsou tam také Eh, další aspekty z hlediska funkčních oblastí, ale i větších oblastí v takzvaných makroregionech. Tak tedy eh, nový způsob dívání se na eh, politiku soudržnosti jsou pozitivní. Tři hlavní body tady si zaslouží velmi podrobné zvážení, jakou podobu jim dáme do budoucna. Takže především partnerské kontrakty. Já nechci opakovat to, co už řekla kolegyně. Eh, Angelika. Ono je těžké být posledním řečníkem, protože už skoro všechno bylo řečeno řečníky přede mnou. Já se tedy pokusím soustředit na to, co můžeme opravdu k celé věci přidat nového. Je důležité, aby tady byly partnerské kontrakty, to znamená eh, typy smluv, které opravdu berou v úvahu všechny partnery, regionální eh, orgány, podniky, socioekonomické partnery a tak dále. Ty partnery, kteří vědí, nevidí, co se přímo v terénu odehrává. Chceme-li mít úspěšné uplatňování politiky soudržnosti, eh, tak eh, ať už bereme v úvahu samozřejmě lisabonské eh, priority a agendu Evropa 2020, nebudeme-li ovšem brát v úvahu ty místní partnery, pokud je nezačleníme do této politiky, do jejího provádění, pak se nám nepodaří dosáhnout těch úspěchů. Lisabonská strategie je je eh, důležitý jejím základem, ale my se musíme zamýšlet nad tím, jak zapojit místní partnery. To je příležitost, která by nám měla dát možnost dospět k něčemu novému. To, čemu my říkáme územní pakt, teritoriální pakt všechny, všichni partneři a příslušné regiony eh, se společně musí pokusit dosáhnout eh, výsledku včetně samozřejmě vícevrstvé eh, zprávy a řízení, o které tady bylo hovořeno. Eh, proto tady jsme. Národní aktivity, eh, které připadají na daný region vzít v úvahu priority sociálních eh, ekonomických partnerů v daném regionu. Vlastně takto by to probíhalo jednak ze zhora dolů, ale také ze zdola eh, nahoru. Probíhalo by to horizontálně i vertikálně tak, by to mělo probíhat. Nechceme hovořit o tom, co bylo v minulosti špatně. Chceme hovořit o tom, co by teď mohlo být děláno lépe. Chceme k tomu mít nástroje a myslíme si, že právě tento partnerský kontrakt je velice důležitý. Nemělo by to být takové, jako to bylo doposud, bez změn. Nechceme na jedné straně dělat žádnou velkou revoluci, ale když hovoříme o podmínkách, tak se ptám, za jakých podmínek mohou partneři mít jistotu, že se na tom budou eh, podílet. Jak budeme všichni společně pracovat na evropských eh, prioritách v rámci strategie Evropa 2020? Nechci opakovat, co už zaznělo, chci říci, je správné soustředit se na strategii 2020 je to evropský projekt, je to evropský mechanismus využívání prostředků, ale politika soudržnosti je politikou pro rozvoj, ale současně má také odstraňovat um, odlišnosti spoždění uh, v rozvoji přispět ke konkurenceschopnosti a tak dále. Celou řadu věcí to má eh, zajistit. Má to být prostě ta rozhodující změna v daném teriéru. Hovořím příliš rychle, ptá se řečnice. Já se omlouvám všem, včetně eh, tlumočníků, protože to je můj velký problém, že mluvím moc rychle. Dobře, takže já doufám, že to, co jsem doposud řekla, bylo srozumitelně řečeno. Eh, nebudu to opakovat, jenom snad se pomaleji pokusím říci, prosím, nechce tyto změny projeví tyto inovace. Když prostřednictvím Eh, subsidiarity zapojíte všechny partnery do takového smluvního mechanismu, provedete všechno to ověření, že skutečně partneři jsou eh, efektivně zapojeni, eh, pak si myslím, že by to rozhodně mělo být důležité. Myslím, že k tomu už nemusím nic dále dodávat. Je to věc, po které voláme a právě proto tomu chceme říkat politický či teritoriální kontrakt, do kterého zapojíme mé partnery. A teď podmíněnost. No, hodně se hovoří o podmíněnosti. Já mám dojem, eh, že si, ne vždy jisti, že si nejsme vždy jistí, zda hovoříme o tom tež, když hovoříme o mm, podmíněnosti. Je to skutečně vlastně ve všech směrech podmíněnost? Jsou tady pozitivní eh, podněty a stimuly. Jsme tady v situaci problémů, hospodářských, finančních problémů. A všichni e, si přejeme, aby se věci zlepšily. To také řekli e, zástupci. Víme, víme o podmíněnosti, víme o podmíněnosti v politice soudržnosti. To e, ovšem je tak, jak si někde nahoře a nikdo to nekontroluje. Já bych řekla, že to možná je také určitý druh kontroly, eh, také možná je na auditorech, aby ověřovali v našich regionech, že se skutečně dodržují všechny ty podmínky a možná se to méně týká výsledků a více kontroly. No dobrá, pokusme se tedy kontrolovat věci, ale postarejme se o to, aby se naplnily výsledky. Zkontrolujme, zda podmínky jsou respektovány. Když dáme do popředí právě podmínky a snažíme se asi identifikovat určité oblasti, pak eh, se snažíme, aby v rámci strukturálních fondů se tyto projekty mohly eh, odehrát. Jak, jak to tedy všechno proběhne? My v regionech, i když eh, nejsme součástí pracovní skupiny pro podmíněnost, to tady musím říci, Nejsme, nejsme proti principu podmíněnosti. Myslíme si, že je třeba eh, dále působit eh, jak si osvětově a vysvětlit, co to znamená, jak můžeme být odpovědnými partnery. Já bych řekla, nejsme v principu proti, rozhodně nejsme proti těm makroekonomickým sankcím. Některé regiony jsou zapojeny do paktu růstu a stability už proto, že mají takový, takový, takovou, takové postavení ve struktuře své zemi, že jim to umožňuje ale nejsme rozhodně v situaci, kdybychom prostě jen tak z ničeho e, mohli e, zapojit do toho projekt, který už probíhá a který má přinést něco těm příjemcům. Vztahují se tyto podmínky i na politiku soudržnosti nebo na úplně všechny fondy? Jsou eh, prosazovány ve všech zemích? Já mám pocit, že Spojené království je mimo, má protokol o výjimce eh, tak eh, to nebude mít asi na ně vůbec žádný dopad. Já se ptám, zda je to skutečně tak a zda to znamená společnou Evropu. To je takový velký otazník. Jak jsem řekla, my jsme pro účinnost, my jsme pro společný postup, my jsme pro to, aby se věci braly vážně a abychom byli skutečnými partnery. Tak tedy podmínky a podmíněnost, ano, my jsme pro, ale prostě, když použijete byč, musíte dát i trochu cukru a to je také jistě transevropské sítě, evropská priorita, to je v pořádku. Ale co to pak znamená pro naše regiony, pro naši konkurenceschopnost? Eh, prostě budeme mít možnost dát členským státům a regionům určité procento, aby mohli řešit problémy přímo v terénu. Eh, Řecko například eh, je země, která má velmi mnoho ostrovů, čili velmi mnoho ostrovních území. Jak toto řešit v těch eh, územích? To všechno je součástí smlouvy o rozvoji, to je součástí celé této politiky. My jsme tady proto, abychom eh, pomohli, abychom vyslechli eh, druhé, abychom sami řekli své názory, abychom byli partnery. Prosím, ty podmínky, buďme v tom zcela jasní, co to přesně znamená. Já opakuji, chceme být vaši partneři, chceme být um, začleněni a mm, chceme na pomoci celé věci. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much indeed. Děkuji paní Leny Mariano za vaši zajímavou a velice rychlou přednášku. Teď bych rád uzavřel první část našeho slyšení tím, že dám slovo panu Nikolasi Martinovi, náměstku ředitele eh, z ředitelství pro eh, politiku soudržnosti. Děkuji, pane předsedo. Nejprve chci poděkovat výboru REGI za uspořádání dnešního slyšení. My jsme se několik měsíců už snažili využít příležitosti pro co nejširší zpětnou vazbu, co se týče návrhů budoucí politiky soudržnosti a také konzultačního procesu. Je ale velice zajímavé se moci účastnit i dnešního slyšení a Eh, také vyslechnout odborné, odborníky na tato zásadní témata. Sdíleným cílem z těch všech přednášek eh, eh, byla efektivita. O té se zmínili všichni dnešní řečníci. Tento cíl sdílíme. Jak zajistit, aby politika soudržnosti byla účinnější ve všech různých aspektech svého fungování. To znamená, jak peníze eh, vydáme, eh, na, na co je vydáme a jak získat správné informace o vydávání těchto peněz. Já teď nechci mluvit příliš dlouho, protože vím, že eh, nejdůležitější je umožnit také položit dnešním řečníkům otázky a odpovědět na ně, takže se vyjádřím jenom k těm třem hlavním tématům. Co se týče strategického aspektu, aspektu podmíněnosti a partnerství a více úrovňového řízení. Nejprve tedy k těm strategickým otázkám. Eh, co se týče závěrů páté zprávy o politice eh, soudržnosti, tam eh, se mimo jiné píše o strategickém aspektu. Sem patří tedy myšlenka společného strategického rámce, kontraktu partnerství a programu, takže je to v jistém slova smyslu balíček. Jeho hlavní myšlenkou je za prvé zajistit to, abychom se zaměřovali na priority EU v rámci investic politiky soudržnosti a tyto priority, to jsou vlastně cíle EU 2020. Jak toto zajistit? A jak to zajistit tím, že zapojíme strategické procesy ze zhora dolů a ze spoda nahoru. To je ta výzva a to chceme převést do strategického rámce. Takže ta myšlenka společného strategického rámce je to, že je to dokument komise, který představuje takový návod, jak by politika soudržnosti různými typy investic mohla přispět k cílům Evropa 2020. A jak toho dosáhnout nejenom financemi z politiky soudržnosti, ale různými integrovanými zdroji financí. To znamená integrovanější přístup při používání eh, evropských prostředků z různých zdrojů a uvést to do souladu i s financemi z vnitrostátních eh, úrovně. Takže to je takový široký strategický pos, eh, vlastně postup a praktický eh, návod eh, k, eh, ke koordinaci investic. A <clears throat> pak tady máme kontrakt partnerství, to je vlastně to vyjádření na vnitrostátní úrovni o tom, jak se budou využívat prostředky z politiky soudržnosti k realizaci cílů. A to důležité na tom je to, že to představuje integrovaný přístup, protože se zaměříme na ty tři různé fondy eh, pod politikou soudržnosti, to znamená fond soudržnosti, eh, fond regionálního rozvoje eh, a ten třetí fond, a sociální fond. A musíme brát také v úvahu rozvoj venkova. Kontrakt partnerství bude takovým základem pro členské státy, jak mohou koordinovat a integrovat na vnitrostátní úrovni využití těch různých fondů pro identifikované cíle. Je to také relevantní pro aspekt partnerství, k tomu se vrátím za chvilku. Ten kontrakt partnerství je právě to místo, kde se vytvoří závazky na produkci výsledků, které napomohou naplnit ty obecné cíle Evropa 2020 a i se tam vezmou v úvahu ty, ta podmíněnost. K tomu se ještě vrátím. Několik slov k podmíněnostem. To je jeden z hlavních prvků eh, aspektu eh, efektivity, výkonnosti. A mně se líbí to, jak to bylo naformulováno Eh, jako praktická podmíněnost, která by měla zlepšit realizaci těch výsledků politiky soudržnosti. To odpovídá také našemu směru uvažování, co se týče praktických způsobů zajištění eh, toho, aby ty eh, realizovaná investice přispěly k dosažení zamýšlených cílů. Odkazovalo se také na tu skupinu pro podmíněnost, která se scházela v uplynulých měsících a měla se stát fórem pro společné zkoumání toho, jak lze ty podmíněnosti dále rozvíjet. Není to jenom dialog mezi komisí a odborníky z členských států, eh, zapojil se i Evropský parlament, výbor pro místní rozvoj a ekonomický a sociální výbor a Evropský účetní dvůr se účastnil v roli pozorovatele. tak eh, se nám dostalo vlastně příležitosti takové široké debaty a k závěrům se dopracujeme v, v rámci nadcházejících týdnů. Ty debaty se tedy zaměřily na ty praktické podmíněnosti, které ovlivňují úspěšnost investic. Jaké jsou nezbytné předběžné podmínky pro různé typy investic a my jsme to také ilustrovali e, pomocí konkrétních příkladů, e, někdy e, nutností mít správný regulační rámec, to znamená zajistit, aby byla správně, správně implementována a implementována evropská nařízení, co týče třeba vodohospodářství a energetiky a co týče strategického aspektu Tady zaznělo doporučení ze strany komise, aby si eh, regiony eh, vypracovaly chytré strategie specializace, aby si mohly eh, určit, jaké by měly mít správné inovativní investice, aby maximalizovali svůj potenciál. Takže jsou široké a přesně zacílené, tak aby zajistili existenci nezbytných předběžných podmínek Eh, pro účelnost investic vynaložených. Takže rozhodně nejde o to, aby se ty podmíněnosti staly nějakou překážkou, aby byly izolované, musí být úzce propojené s investicemi. Eh, my víme o eh, té určité obavě, která zde zazněla co se týče eh, těch podmíněností na vnitrostátní úrovni, že když nebudou splněny, že by to mělo mít eh, i negativní dopad na regionální úrovni. To je citlivá otázka a my jsme během eh, debat v té pracovní skupině na ní také přišli a bude potřeba ji brát v úvahu v těch různých úvahách při přípravě nařízení. je potřeba tady ty podmíněnosti zkoumat eh, eh, odděleně. Jsou tady eh, otázky horizontální povahy, ty se týkají především administrativních kapacit a nebo určitých zvláštních slabin, na které jsme v minulosti přišli a které by se mohly týkat všech regionů v členském státě a i když mají vnitrostátní aspekt, mají i určitý aspekt regionální. Takže je to citlivé téma. A bude dobré si zapamatovat to, co zde k němu bylo řečeno. Uvidíme, jak se to podaří v praxi zrealizovat. Konečně dovolte, abych se vyjádřil i k partnerství a správné správě. Eh, jedno z pozitiv naší eh, politiky je víceúrovňová zpráva, governance. A skutečnost, že se eh, jí účastní tedy aktéři na místní, regionální a národní úrovni. Kontrakt partnerství bude dokumentem, který předloží členský stát ale nemá být eh, vypracován výlučně izolovaně na vnitrostátní úrovni, měli by se na něm podílet i aktéři lokální a regionální. A ten dokument eh, vytýčí tedy alokaci toho programu financování a předběžně naplánuje to, jak ty programy přispějí k tematickým cílům Evropy 2020. A bude tedy nezbytné na vnitrostátní úrovni zapojit i ty další partnery. A strategický rámec poskytne jasný návod tak, aby vnitřní procesy, které k tomu mají eh, vést, eh, nutně zapojili partnery na všech úrovních. A je to prvek, eh, který jsme brali v úvahu během nejrůznějších debat, které proběhly s těmi odpovídajícími aktéry, že musíme najít způsoby posílení tohoto partnerství na vnitrostátní úrovni v nařízeních pro období po roce 2013. Pane předsedo, tolik ode mě. Chci dát i ostatním příležitost, aby se zapojili do debaty a možná i později, někdy v budoucnu, se budeme mít možnost vrátit k této debatě. Eh, děkuji, eh, kolego, za eh, zajímavý vstup a nyní chci otevřít prostor Děkuji, pane předsedo. Já bych velmi rád poděkoval všem řečníkům a rád bych zde řekl to, co zde říkám poměrně často v této místnosti. Fond soudržnosti se teď zaměřuje na cíle strategie 2020, ale je třeba zohledňovat samozřejmě různou úroveň rozvoje a vývoje v různých oblastech. Dochází neustále eh, ke zvyšování těchto rozdílů. Eh, samozřejmě máme Lisabonskou smlouvu, vím, že strategie 2020 si stanovila eh, cíle spojené s těmi třema, třemi dvacítkami, ale tyto cíle nepřispějí k tomu, že by se tyto rozdíly eh, v souvislosti s rozvojem v těchto oblastech zmenšovaly, ale to by měl být v podstatě hlavním cílem eh, soudržnosti. Já bych rád poděkoval paní eh, Marianu. Pokud jsem tomu dobře rozuměl, tak vy zastáváte podobný postoj jako já. To znamená, že na regionální úrovni musí být eh, dosaženo cílů, strategie 2020, nicméně je ale třeba přihlédnout k tomu, že těch, ty, dosahování těch cílů v různých regionech eh, bude rozdílné, protože ta situace je rozdílná, protože některé regiony budou mít eh, méně problémů s dosahováním těchto cílů než jiné, které nemají například dostatečné technologie. A já se ptám, zdali existuje, existují již nějaké studie nebo analýzy, z nichž by vyplývalo, že strategie 2020 přispěje také ke snížení rozdílů mezi evropskými regiony, anebo tyto rozdíly budou dále existovat, protože to je velmi důležité pro správné využití prostředků. To znamená, že tady nejde o absorpci, tady jde o, eh, nebo nejde o absorpci nebo snižování eh, spotřeby energie. Tady jde opravdu o snižování rozdílů a já se chci zeptat eh, řečníků, našich hostů, eh, jakým způsobem eh, si myslíte, že by k ním mohlo docházet protože bylo zde řečeno, že strategie 2020 k ním přispěje automaticky. Já bych rád věděl, jak. Děkuji. Pane Pípre, já se omlouvám, já jsem vám asi jako zpravodaj měl dát slovo jako prvnímu. Děkuji, pane předsedo. Dnes je zde s náma spousta odborníků. Jde o to, abychom se dnes od nich co nejvíce naučili. Nejde o to, abychom si vyprávěli mezi sebou. Eh, pár otázek na naše odborníky. Já jsem si tady napsala několik stěžených bodů. Co se týče paní Marina a o ty periferní regiony, ty vzdálené regiony. Vy jste hovořila o tom, že byste byla ráda, kdyby tyto oblasti získaly určitý podíl, určitý procentuální podíl. Jak by to mělo fungovat, protože to je samozřejmě to, co chce také venkov, to, co chce chtějí města, to je přesně to, co chtějí také makroregiony. Všichni chtějí nějaký podíl na té politice soudržnosti, jak můžeme být ještě flexibilní. Takže to je otázka na vás. A co se týče tématu 2020, vy jste říkala, že tady eh, nelze se tak neuvěřitelně vázat na ten účel. Je třeba zohledňovat eh, potřeby regionu. A já se ptám, zdali ta strategie 2020 je možná pro vás jaksi na té špatné úrovni. Myslíte si, že to je příliš teoretické? Protože když hovoříte o tom, že je třeba zohledňovat a spolupracovat s regiony, tak co tím přesně máte na mysli? A na paní pod Mögele. Vy jste hovořila o těch makroekonomických faktorech to v podstatě řekli e, všichni. To znamená, moje otázka, jakým způsobem si vysvětlujete vazbu mezi státy, které mají tu největší zadluženost, stále poruší pravidla stability a ten fakt, že to jsou státy, u kterých je vždy největší problém s využitím strukturálních fondů. To znamená, že oni mají největší e, zadluženost, nicméně u nich také dochází k největšímu zneužívání e, prostředků a jsou také nejméně schopní využívat tyto e, fondy. Takže co s tím? Dále otázka na pana profesora Šlachtu. Vy jste hovořil o tom strategickém rámci, o tom zemědělství, výzkumu a tak dále. To znamená, že potřebujeme takový obecný strategický eh, rámec. Já s tím naprosto souhlasím, co se týče jak si teď těch členských států, ale do jaké míry může být ta předloha konkrétní? Protože eh, v problémy v Polsku a v Německu je ten, že my v podstatě, nebo naše ministerstva, ministerstvo zemědělství, ministerstvo hospodářství má jaksi ty zavedené rámečky, ty zavedené krabičky a člověk se musí e, do toho vejít. To znamená, jakým způsobem by šlo e, rozbít tyto krabičky, tato vymezení e, v myšlení. A dále ještě na našeho posledního experta, jak tedy eh, se vy vyrovnáváte s těmi různými pravidly podmíněnosti. N plus 2, N plus 3, to je v pořádku. Ale ve chvíli, nebo co bychom měli proti tomu, ve chvíli, kdy nebo jak se chovat ke státům, které nedodržují pravidla, která byla eh, stanovená na evropské úrovni. My bychom mohli říci, takže v první řadě splňte své úkoly, implementujte evropské zákony do vaší legislativy takovým způsobem, aby to fungovalo, protože to zneužívání prostředků, to, to, to je velmi časté právě ve veřejné správě. To znamená, jakým způsobem eh, budeme přistupovat k tomu rozdělování prostředků, protože to má co dočinění samozřejmě i se zákony týkající se hospodářské soutěže a tak dále. To znamená, že v první řadě, ještě předtím, než budou ty prostředky přerozdělovány, bychom se měli ujistit, že ta legislativa je dosti přizpůsobená těm základním eh, pravidlům. To by byly moje otázky. Děkuji, pan Olbrecht, a pak eh, další. Ano, já budu následovat s otázkami, podle, podobně jako Markus Piper, protože toto je vlastně dnes jediná šance poslechnout si experty. Diskutovat mezi sebou můžeme jindy. Tak tedy za prvé, mám velmi provokativní otázku na profesora Šlachtu. První část jeho projevu řečeno, že bylo řečeno, že očekávání rostou vůči e, politice soudržnosti, jako kdyby politika soudržnosti mohla nahradit všechny jiné politiky. A samozřejmě, buď, buď musíme rozšířit politiku soudržnosti, nebo musíme snížit očekávání a vy vlastně říkáte, že by se měly snížit očekávání a vysvětlit jasně, o co tady jde. A ostatně také je zapotřebí mít i více peněz na tu realizaci. To je velmi provokativní, co říkáte, protože z definice vlastně my se snažíme hájit eh, tu politiku soudržnosti. Vítáme eh, obraz politiky, která by se vlastně mohla dotýkat všech oblastí. Mám otázku na finského experta. Věc, která mě stále zaráží, je, že když se diskutuje o strategii Evropa 2020, diskutuje se o politice eh, soudržnosti po roce 2013. Ale pokud tomu já dobře rozumím, tak Evropa 2020 to je strategie, která už začala. 2014 to bude čtyř, už čtvrtý rok um, strategie 2020. Správně vysvětlujete, že Lisabonská strategie tady je a je tady ta uh, komplementarita k národním programům a podobně. Ale co vlastně můžeme říci o uh, strategii 2020 a politice uh, soudržnosti? My se vlastně dostáváme do poloviny této strategie. Politika soudržnosti by měla být připravena na druhou fázi 2020. Nebo bychom měli tedy politiku soudržnosti změnit teď, ale to není možné, protože už je naprogramovaná. Máme tedy pocit, že hovoříme o 2020 jako o něčem, co teprve začne za čtyři roky. Ale národní programy již existují teď. Už teď to platí ne až v roce 2014, už nyní to platí, to probíhá. Proto je to velmi důležité. Co si myslíte? Co by mělo být komplementární mezi 2020 a e, politikou soudržnosti, když asi nemají stejnou dynamiku? A poslední otázka na zástupce těch obou organizací. Co navrhujete pro eh, partnerský kontrakt? Ano, zní to velmi hezky, ale všichni si od toho možná trošku um, od toho očekávají něco jiného. Jak se to tedy zvládne? Pokud tomu já rozumím, tak eh, to také profesor Šlachta velmi dobře ukázal, že měníme programovací dokument. Chcete-li mít novou verzi Eh, národního strategického rámce referencí, tak to znamená, že to jsou určité guidelines, určité pokyny, ale není to smlouva, není to kontrakt. Eh, kontrakt je z definice otázkou eh, podmíněnosti, pokud je to skutečný kontrakt a nikoli pouze dohoda. Protože to by vlastně pak odpovídalo tomu, co už máme, co je národní referenční rámec. Komise s členskými státy, Eh, tady zasahují. A pak si můžeme klást otázku, kdo jsou ti partneři? Komise versus členské státy nebo komise a na druhé straně všichni ostatní? A pak eh, ti partneři, je to také celý ten rámec eh, vlastně smluvního paktu. Já mám dojem, že tady máme odlišná očekávání. Má představa a rád bych na to reagoval, je taková, že kontrakt mezi komisí a e, členskými státy by rozhodně měl podléhat velké podmíněnosti. Členský stát by měl předložit návrhy na více vrstvou zprávu a řízení, to by měla být povinnost. A samozřejmě jsou tady ještě dvě věci, které mě velmi opoutaly ve vašem vystoupení. Za prvé, Eh, ta schoda, že jednofondový systém nefunguje, měli bychom se vrátit k vícefondovému systému. A pak otázka, že pozitivní eh, stimuly nejsou dobré. My velice často slyšíme od členských států, že právě pozitivní podmíněnost by byla řešením. Děkuji. Děkuji a dávám slovo panu Van Nistelrojovi a pak tady pan kolega Vavalopulo. Ano, děkuji. děkuji. Navážu na to, co řekl John o tom časovém rámci. Bylo by možné vyjasnit tu situaci teritoriálního paktu? Podle mě by mělo být možné, aby se v zemi Ehm, zorganizovala debata, než se začnou plánovat nové programy v letech 2014 a 2015. Je nezbytné, aby každá země si vypracovala svůj názor na svou účast v partnerství, jakým způsobem zapojí ty decentralizované partnery a jakým způsobem zohlední v dokumentu tu svou aktuální e, situaci. To je můj názor myslím, že bychom si vzájemně měli pomoci si toto vysvětlit. A druhá věc, eh, chci se vyjádřit k těm vícečetným fondům. To je přání, protože máme cíle, které je potřeba propojit tak, abychom tedy dali více možností těm partnerům na té regionální a místní úrovni. Ale ta těžká otázka je, jestli by měla být nějaká taková základní myšlenka, že když budeme mít jeden fond, eh, ze kterého se většina peněz využije třeba 70 a posléze se budou hodnotit eh, výsledky a provede se audit, co se týče toho fondu a těch 30% by se mohlo vzít z nějakého regionálního fondu nebo od někud, jinak bude posléze zapotřebí příliš mnoho byrokracie k prokázání, že ty peníze ze všech těch různých fondů byly vynaloženy správně. Takže to je otázka naše experty, jestli by nám s tím pomohli. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Velmi krátkou otázku mám pro paní Angeliku Potmögele. Jak vnímáte vy soudržnost v současné době a co se týče toho principu partnerství v Lisabonské smlouvě? Jak se k tomu stavíte? Ve kterých částech nebo městech by to mělo být vůbec realizováno? A co tím budeme moci dosáhnout? Experts want uh, uh, to take the floor first. Nejprve tady, nejprve experti. Yes, please. Thank you, chair. Děkuji. Já se tady pokusím odpovídat pomalu. Já mám otázku týkající se procenta těch různých území od zpravodaje. To je zajímavé, protože já jsem ani nechtěla vlastně se zabývat těmi mými teritoriemi, ale spíš ostatními aspekty. Když ale mluvíme o pozitivních incentivách, nebylo by možné říci, že než že bychom dali více peněz do nějaké oblasti městské nebo venkovské, že bychom měli spíše členským státům nebo regionům umožnit rozhodnutí tedy o teritoriální alokaci peněz v rámci nějakého programu, tak, aby měli určitou pružnost v rámci toho fondu, třeba 20%, aby si řekli, že to bude moje oblast, kde tedy já budu řešit teritoriální soudržnost v našem teritoriu, v našem regionu, v, našem, v naší zemi. A pak si mu, mu budou tedy ty státy moci eh, vybrat, jestli, eh, jestli eh, vlastně se to bude týkat nějak jednoho ostrova nebo podle článku 174 a nebo nějakého specifického rysu nějakého teritoria. Takže v takovém případě bychom teritorium, teritoriím dali větší možnost rozhodovat a také do toho programu eh, zapracovali více flexibility. Takže já jsem pro solidaritu těch teritorií, ne výlučně to, aby dostali peníze, aby něco zvládli je důležité snižovat ty rozdíly mezi teritoriemi. To je také součástí eh, eh, zakládací smlouvy. A co se týče eh, strategie 2020, souhlasím s Janem Olbrichtem, s tím, co říkal. Evropa 2020 už tedy běží, ty věci se dějí, vnitrostátní akční plány také běží, takže stačí se řídit hlavními principy politiky soudržnosti, ale nezapomínejme, že politika soudržnosti má poslání, které je definováno v základní smlouvě. Jejím cílem je přemostit rozdíly nebo překlenovat rozdíly mezi regiony. Jinak se nám nepodaří postupovat ku předu a e, podporovat rozvoj. Je potřeba holisticky řešit problémy celého teritoria, vzájemně si v tom teritoriu pomáhat. Takže to je to, co my v zásadě tvrdíme. A myslím, že by nebylo přehnaně ambiciozní dospět k závěru, že strategie Evropa 2020 vlastně by byla financována čistě ze strukturálních fondů, protože to není tolik za, eh, za to, kdyby strategie Evropské unie měla přinést plody. To přece má být příspěvek k Evropě, jak zvládnout 21. století, dostat se z krize. je potřeba, je potřeba eh, zapojit i další, i další finanční prostředky z nejrůznějších, eh, z nejrůznějších zdrojů, vnitrostátního i dalších zdrojů. Já si myslím, že by bylo velice smutné, kdyby eh, celá strategie Evropy 2020 šla jenom z, z těchto strukturálních fondů. Bohužel zase zrychlujete, napomíná Eh, pan předseda eh, odbornice, Ano, budu mluvit pomalej. Co se týče těch kontraktů partnerství, eh, vy jste hovořili o praktickém provádění a já to vím, protože jsme o tom mluvili. Jak to opravdu uvést do praxe? Já myslím, že komise určitě nebude uzavírat kontrakty s každým jednotlivým regionem. To by ani nebylo prakticky možné vzhledem k tomu obrovskému množství regionů, které v Evropě máme. Takže si myslím, že ten kontrakt bude uzavřen mezi komisí a členským státem a zástupce eh, komise Nikolas už o tom hovořil. říkal, že by to vlastně byl takový silný podnět ze strany komise, snaha o vlastně zavedení jakési dohody. Ten teritoriální pakt potom bude vlastně fungovat ve vyjednávání mezi státem, mezi teritoriálními, regionálními orgány. To všechno proběhne, než se podepíše ta smlouva. Takže až ta smlouva bude uzavřena, tak také prokážeme, jak vlastně zrealizujeme ty cíle ve spolupráci s partnery. Co bude každý partner dělat, aby ta smlouva byla naplněna? To by asi byl nejjednodušší postup. A konečně poslední věc je vícefondový přístup. Podle všech řečníků je to dobrý přístup, a vracíme se tím trošku do programovacího období 2006, kde tento vícefondový přístup zaveden byl. Nejjednodušší, jak se na to dívat, je vlastně propůjčit plný smysl tomu regionálnímu programování, které má řešit ty problémy, které se potom dostanou do těch kontraktů. Je to tedy otázka, jak využívat eh, finanční prostředky z nějakého eh, rozpočtu generálního ředitelství nebo nějakého členského státu. Ty peníze dostane k dispozici výbor pro eh, řešení programu. Ten programovací výbor, výbor může mít na starosti různé eh, rozpočty, různé programy, tak by se asi na to mělo jít, protože pak bude jasné, co chceme a bude možné tedy využít Eh, finanční prostředky z různých eh, tedy rozpočtů pro regionální rozvoj, rozvoj infrastruktury a tak dále, jak už se to všechno nazývá. A ten, vlastně to procentuální rozdělení mezi různými fond, fondy, mezi EADF a Evropským sociálním fondem, nejjednodušší samozřejmě bude se dostat na úroveň regionálního programování, a potom umožnit určitou flexibilitu při propagaci regionálního programování. Tak by se to mělo dělat v terénu, než abychom si měli klást překážky do cesty. Děkuji, prosím. Eh, Já jsem velice rád, že zbylo něco i na mě. Chtěl bych eh, přednést čtyři věci. Za prvé, přístup eh, z více fondy. Polsku máme 16 regionálních operačních programů a působí tam také Evropský sociální fond, kde je centrální program, ale šest priorit je regionalizováno, čili to je druhá dimenze. A třetí dimenze máme také Evropský fond pro rozvoj venkova, kde je 16 operačních celků ale to probíhá v jiném systému. Celkem za to je to velmi složité. Když hovozíte s nějakým guvernérem či tím maršalem eh, v Polsku, tak by vás překvapilo, jak oni jsou kritičtí eh, a říkají, že by to mělo být používáno mnohem více integrovaně. Důležité je také to, že software a hardware jsou od sebe daleko eh, v různých operačních programech. Druhá otázka, která zazněla a je velice důležitá, řekl to Jan Olbracht, a to je vývoj e, to je vývoj politiky soudržnosti od roku 1988, ještě od doby Delorse. A další a další programovací e, podmínky nebo období brali v úvahu nové výzvy na které narážela Evropa. A teď se dovídáme, že tady jsou očekávání, že tato politika vyřeší i makroekonomické problémy, vyřeší krizi a tak dále. Můžeme mít, řekněme, 2 až 3 procentní dopad na tyto aspekty, boj s krizí, určitě bychom také měli eh, zvládat, řešit otázku makroekonomické stability. Ano, určitý přínos tam máme, ale je to omezené. A já bych eh, nechtěla ani diskutovat o Evropě 2020, protože to tady je na stole. Je asi mnohem snaží dosáhnout cíle v rámci Evropy 2020 na centrální úrovni spíš než na regionální. Chceme-li mít skutečné výsledky. A do jisté míry jsme odpovědní za regionální dimenzi. Dále, ano, pro Polsko to byl velice To byl velice hezký kus koláče, bylo to hezké. To první období, programovací období roztáhnout na všecka ministerstva, na všechny oblasti působení. Protože tady existuje také rozvojová politika a mnozí důležití aktéři v Polsku chtějí eh, využívat rozvojovou politiku. Začíná to programováním, monitorováním, hodnocením, výběrem projektů a tak dále. To je fáze jedna. Co budeme dělat ve fázi dvě? Pro Polsko fáze dvě to je 2013. Musíme se soustředit tematicky to by nemělo být provedeno Evropskou komisí, nýbrž v rámci prostoru vytvořeném Evropskou komisí by to, měl udělat, by to měla udělat polská vláda. Ta by si měla vybrat tematické priority. A poslední poznámka z mé strany. Mnoho lidí v Evropě neobjevilo, že eh, tady je opět duální struktura. Členský stát a Evropská komise. Teď je tady vlastně trojúhelníková, trojstraná eh, konstrukce, neboť se k tomu ještě přidává Evropský parlament. Evropský parlament je také odpovědný za vyjádření eh, regionální dimenze. A to by se nemělo podceňovat a podceňovalo by se to, kdyby pokračovala duální konstrukce. Děkuji, pane profesore, my už máme velmi málo času. Eh, kolegové, chci eh, upozornit, že za 15 minut už nebudeme mít k dispozici tlumočení. Prosím, buďte co nejstručnější. A dále pan Alfonsin, Alfonso a pak další. Děkuji, pane předsedo. Já v té fázi diskuse, ve které se nacházíme, eh, myslím, že raději, než věci rozebírat podrobně, je lepší hovořit o těch hlavních eh, směrech. Lisabonská smlouva tady hovoří o územním rozvoji jakožto o cíli, čili jaký rozvoj, jaká konvergence. V roce 2020 stále budeme potřebovat eh, soudržnost, i když cíle strategie 2020 už budou za námi. Čili cílem je územní soudržnost a v rámci územní soudržnosti uvažujeme o tom, jak nejlepší cíle strategie 2020. Je tady určitá hierarchie politických priorit. Dále politika územní soudržnosti podle mého názoru má jeden cíl, který znamená, že pro veškeré evropské, veškerá evropská území eh, je zapotřebí určitá regulace potřeba je určité, mít určité nástroje, abychom kompenzovali nerovnosti, které existují. Na jedné straně jsou tady velké póly, které přitahují aktivity a na druhé straně e, jsou tady e, území, e, která se jaksi vyprazňují a tyto nerovnosti musíme kompenzovat. Musíme dospět k politice soudržnosti, která není konjunkturální. Doposud konvergenční politiky byly do jisté míry konjunkturální e, po vstupu Španělska, Portugalska, pak po vstupu e, zemí z východní části Evropy. Do budoucna si myslím, že potřebujeme něco trošku e, trvalejšího než pouze reakce na danou situaci. Komise nám tady předkládá svůj návrh a musíme si stanovit konvergenční cíl z dlouhodobého hlediska. Eh, vyhnout se pouze politice dohánění těch rozvinutějších, ale vytvořit si eh, nástroj, který eh, umožní trvalým způsobem evropským regionům naplňovat konvergenci. To si myslím, že by takto měla vypadat tato dlouhodobá politika. Děkuji. Děkuji. Podávám dávám slovo tady paní kolegyni. Prosím o stručnost. Máme časové omezení. Já budu hovořit velmi stručně, protože je pravda, že spousta těch otázek, které já jsem chtěla položit, již bylo vyřčeno. Hovořil o nich pan Termopoulos, pan Van Nistelrooy, sama za sebe mohu v tuto chvíli říci, že já jsem spokojena s odpověďmi, které jsem dostala. Ale dobře, pokud se tedy na to podíváme obecně, tak pro mě vyvstává jedna otázka. V tomto obecném rámci, jak o něm hovořila komise, a který se také snaží určitým způsobem vytvořit dobrou finanční politiku pro rozvoj, tak je třeba samozřejmě eh, vždy dodržovat, je třeba dodržovat určité strategické cíle a principy, o kterých se hovoří také na začátku, to znamená na všechny ty otázky, které jsou spojené s podmíněností, eh, s tou víceúrovňovou zprávou a řízením. To jsou, myslím, věci, které v podstatě nemůžeme vnímat eh, odděleně. Samozřejmě mohu také říci, že v určitých bodech jsem skeptická, stejně jako tomu hovořili naši hosté. A já bych byla eh, ráda, kdyby se k této skepsi mohla také vyjádřit komise. Eh, dále další otázka na paní Marianu, protože hovoří o potřebě toho, aby ta podmíněnost se v podstatě také nějakým způsobem odrazila, buď to v těch pozitivních impulzech, anebo v sankcích. Ale na konci e, vašeho projevu jsem moc eh, neporozuměla tedy tomu konkrétnímu návrhu ano, podmíněnost je samozřejmě spojená s určitými pochybami, ale já se chci zeptat, zdali lze ji tedy využít k, k tomu, abychom dosáhli vyšší účinnosti, protože to je přesně ta efektivita, kterou potřebujeme, protože to, co nechceme, je jenom eh, další eh, skupina sankcí, která přispěje pouze k další administrativní zátěži a nic nevyřeší. Eh, Děkuji paní Ernst a potom uh, experti. Já také budu stručná. Také velmi stručně v souvislosti se strategií Evropa 2020. Eh, já bych ráda upozornila na to, že politika soudržnosti podporuje soudržnost, snaží se snižovat rozdíly mezi regionami a tím přispívá ke strategii 2020. A proto mám také otázku na pana Lachtyho, který eh, říká, ano, no, dobrá strategie 2020, na to se musíme ještě podívat. My potřebujeme nějakým způsobem, eh, jak si vyřešit ty, ty tematické bloky. Já se chci zeptat, ale co přesně tou tematickou koncentrací má na mysli? A další otázka je namířená na pana Šlachtu ten říkal, že co se týče hodnocení výdajů, tak to hodnocení je velmi dobré. E, to znamená, že tady máme dobré měřící nástroje, ale samozřejmě potřebujeme také další nástroje, eh, které budou řešit ty, nebo které budou měřit ty výsledky, výstupy. A já bych se chtěla zeptat, jakým způsobem eh, to, si to opravdu eh, představujete v realitě, protože to potřebujeme další nové nástroje. Expert. Děkuji. Jednu minutu pro každého experta. By já jsem dostal tři otázky. Jednu od zpravodaje Pípera, který se ptal na legislativní podmíněnosti, na otázky veřejných zakázek a tak dále. Chci říci, že my už máme zavedeny tyto podmíněnosti a musíme se řídit všemi pravidly pro zadávání veřejných zakázek, která jsou v praxi náročná, ale obecně je třeba říci, že bychom celé celý ten úkol rozvoje Evropy a re- regionální politiky vlastně klást na fondy soudržnosti ve Finsku eh, vlastně představují pouhá 3 HDP, tolik toho z tohoto maličkého kapesného nezvládneme. Takže v tomto smyslu podporujeme postoj komise k flexibilní tematické koncentraci v rozvinutých regionech potřebujeme Eh, přísnou koncentraci určitých témat a měli bychom se zaměřit na rozvoj regionů, kde to financování je náročnější, takže podporuji komisi. A potom pan Olbricht a další se ptali na časový harmonogram. Teď máme vlastně v platnosti strategii Evropa 2020 a hovoříme o reformě eh, politiky soudržnosti od roku 2014 já si také kladu otázku eh, na ten časový harmonogram. My teď eh, naplňujeme dvě strategie a musíme také naplňovat eh, Lisabonskou strategii, alokovat prostředky a zároveň už máme strategii Evropa 2020. Takže tuto otázku bych rád spíše předal Nikolasi Martinovi zástupci generálního ředitelství DG Regio, aby se podpořil ten přechod eh, z systému Lisabonu na eh, systém Evropa 2020, protože je příliš náročné a matoucí uskutečňovat dvě celoevropské strategie zároveň. A co se týče hodnocení, nebylo to naše téma, ale je důležité abychom mohli přejít na politiku soudržnosti vycházející z cílů, ale zase je třeba se ptát, jak objektivně měřit ty výsledky. Musíme se o to pokusit, protože to je ta správná cesta ku předu v této oblasti. Děkuji. Děkuji. Velmi krátce. Co se týče otázky pana Pípra, co se týče toho makroekonomického zadlužení států a ten nedostatečný úspěch týkající se strukturálních fondů. Já jsem již o tom hovořila. My nejsme proti podmíněnosti. ve chvíli, kdy se u strukturálních fondů zjistí, že ty prostředky nebyly využívány tak, jak měly být využívány, tak je třeba samozřejmě něco podniknout. této souvislosti potřebujeme také i technickou pomoc, aby ty prostředky byly využívány správně a aby i celé to řízení a ta zpráva bylo daleko efektivnější. I my eh, v této souvislosti jsme pro sankce ve chvíli, kdy tedy nebudou ty eh, prostředky využívány správně. Já bych také ráda řekla ještě něco k tomu eh, začlenění těch partnerů z regionální a místní úrovně. Já mám pocit, jako kdyby v podstatě tady existoval strach z, to, z této spolupráce. My přece nebo velmi často eh, prostě se odehrává to, že si člověk na evropské a národní úrovni říká, teď my přece moc dobře víme, co vy tam eh, na těch nižších úrovních chcete, ale jde opravdu o to, aby docházelo eh, k lepší spolupráci, minimálně si to vyzkoušet, vyzkoušet si, jak by taková ta spolupráce a toto vyšší začlenění fungovalo. My jako organizace jsme právě takovýto návrh předložili. Je to ten návrh, který se týká právě těch dohod eh, partnerství v souvislosti s rozvojem a investicemi. Eh, já si myslím, že tady ten princip partnerství, to je něco, co bychom eh, měli využít a měli bychom to využít do té míry, jak je to možné. Samozřejmě, že máte pravdu, když eh, řeknete, že v podstatě již teď v rámci eh, té strukturální politiky a fondu máme, možn, máme určité možnosti a ty je třeba využít. To znamená využít je takovým způsobem, aby splňovaly ty eh, stanovené účely. A co se týče strategie 2020, tak já si myslím, že by bylo daleko lepší, jak si, daleko lepší, než čekat, začít jednat už v tuto chvíli. Děkuji eh, všem řečníkům za zajímavé příspěvky. Bohužel musím oznámit, že odteď nebude tlumočení, takže jestli komise si chce vzít slovo pouze anglicky. Děkujeme. Thank you, Chairman, uh, for allowing me just uh, a final word. I would just like to come back on some of the questions. Um, firstly,